Vážení kolegové, dámy a pánové, pokud dovolíte, zahájíme naše slyšení. Rád bych velmi srdečně všechny pozdravil a přivítal společně s paní Valeán, předsedkyní výboru Envy. Toto slyšení je totiž pořádáno ve spolupráci dvou výborů, a sice výboru Envy a rozpočtovým výborem. Půjde o to ověřit, eh, zda rozpočet je skutečně v plném souladu s pařížskou dohodou o klimatu. Dnešní slyšení se týká hodnocení slučitelnosti současných rozpočtů současného rozpočtu a rozpočtu budoucích, protože připravujeme příští finanční rámec po roce 2020. Tedy slučitelnost těchto rozpočtů s klimatem. Cílem není diskutovat o klimatické politice, ale jde o to, identifikovat rozložení, rozdělení výdajů souvisejících eh, s akcemi v oblasti klimatu a půjde o to vyhodnotit, zda byly splněny závazky 20 A budeme diskutovat o budoucích výzvách. Toto slyšení jsme rozdělili do tří panelů. První panel se týká výzev a příležitostí pro rozpočet Evropské unie ve světle cílu pařížské dohody o klimatu. Druhý panel bude hodnotit stav integrace klimatických změn do současného rozpočtu EU v rámci 2014 až 2020 a budeme z toho vyvozovat ponaučení v oblasti horizontálních priorit pro příští víceletý finanční rámec po roce 2020. A konečně třetí panel bude hodnotit to, jak bychom mohli dosáhnout eh, skutečně přidané hodnoty všech evropských výdajů s ohledem na společné cíle. A budeme se zaměřovat na to, jak pracovat na rozpočtu po roce 2030. Každý vystupující bude mít asi 10 na to, aby se vyjádřil. Po třech panelech vždycky, nebo po každém panelu bude následovat rozprava. A já děkuji všem, kteří přišli na toto slyšení. Toto slyšení je také webstreamováno. A teď už dávám slovo paní předsedkyni Valean, předsedkyni výboru Envy. Thank you very much, uh, uh, Mr. Artui. Uh... Děkuji, pane Artui. Vážení kolegové, vážení účastníci, my velkým potěšením spolu pořádat toto slyšení, jak to zaznělo společně s rozpočtovým výborem. Jako předsedkyně, zde zastupuji výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Velmi jsme trvali na tomto slyšení, protože řeší důležitou prioritu výboru pro životní prostředí. A sice klimatické změny. To je jedno z největších výzev pro nás, pro všechny a všichni hráči na celém světě musí udělat maximum, aby minimalizovali problémy související s klimatickými změnami. Velkým krokem vpřed je pařížská dohoda. Ale je rozpočet EU na úrovni toho, co je ve hře. Víme, že rozpočet podporuje důsledky evropské klimatické politiky v celé řadě programů. Ale jak jsem říkala, my tady teď chceme diskutovat o tom, zda ta úroveň je dostačující pro naše ambice a pro to, co musí být uděláno. Výbor pro životní prostředí opakovaně varoval, že je zde závažné riziko, že se nám nepodaří splnit 20% cíl výdajů na akce v oblasti klimatu mezi roky 2014 až 2020. A my neustále zdůrazňujeme, že třeba vynaložit veškeré úsilí na splnění tohoto cíle. Budeme tedy v průběhu tohoto slyšení se zabývat tím, do jaké míry byl tento cíl 20% splněn a budeme diskutovat i o budoucích výzvách. Děkuji, pane předsedo, a Přeji vám všem velmi bohatou a plodnou debatu a můžete teď zahájit první panel. Děkuji, paní předsedkyně, jsem si jist, že povedeme velmi plodnou debatu. A teď bych rád předal slovo panu Tarantovi, který je zpravodajem za výbor pro rozpočet. Pane Tarande, máte slovo. Eh, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Valean. že jste účastna této rozpravy o otázce, zda vynaložené úsilí je dostačující. Jak se velmi často stává v plánovaném hospodářství, já myslím, že my jsme naplánovali toto slyšení už před více než dvěma lety, ale odehrála se spousta věcí, věci se změnily, nicméně platnost těchto otázek podle mě pořád přetrvává. A jak říkal předseda Artui, nejde ani tak o to, zda se odehrává či ne klimatická změna, ale jde o to, jak využíváme své zdroje. A já jsem velmi vděčný těm, kteří přišli na naše pozvání aby diskutovali v našem panelu. Děkuji tedy našim expertům. V době, kdy se mění postoj USA cílům z Paříže, i když nevím, neslyšel jsem, jaké jsou poslední zprávy, nevím, zda se francouzskému prezidentovi podaří přesvědčit svůj americký protišek, tak je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby bylo těchto cílů dosaženo. A bylo poměrně uklidňující slyšet prezidenta Macrona ve Štrasburku, když jasně řekl, že jeho země udělá to a ono aby bylo těchto cílů dosaženo. Rád bych zdůraznil dvě věci na úvod. Do konce víceletého finančního rámce chybí necelé tři roky a nám pořád ještě chybí řada kroků k dosažení našich cílů. A otázka pro naše panelisty, co děláme špatně, aby se nám podařilo dosáhnout vytýčených cílů, aby se podařilo, aby výkonná složka Evropské unie postoupila v realizaci těchto cílů. Potom jde také rozhodnout eh, o dalších prioritách a také o tom, jak by mohly být splněny cíle pařížské dohody, připojit se tedy k mezinárodní diskuzi. Otázka je, jak přenést cíle dohody o klimatu, jak je převést na konkrétní kroky. Bohužel má země je na takové periferii Evropské unie, že se čteme včerejší noviny. Dneska jsme četli včerejší Financial Times a zjistili jsme, že víceletý finanční rámec může být jiný a může poškodit baltské státy a takzvanou severskou část nebo severní část Evropské unie ve prospěch jihu. Vypukla panika a nikdo se neptal na klimatické změny které mají dopad na migraci a tak dále. To nebudu opakovat. Tyto otázky samozřejmě jsou legitimní, ale možná role tohoto parlamentu a tohoto výboru je skutečně zajistit, abychom jen nehovořili o výdajích na klima, ale abychom skutečně začlenili do rozpočtu a následně kontrolovali, jak budou naplňovány. Vážení spolupředsedové, vážení kolegové, rád bych poukázal na tři hlavní věci. Evropská komise vytváří dlouhodobou strategii pro klimatické změny a my o to musíme vědět. Zpráva IPCC o dopadech stupňů a dialogu Talanoa do října 2018, to znamená, to je obojí tento rok, a potom kodaňský proces v Katovicích. Schůze proběhne v prosinci tohoto roku, to bude také příležitost, jak zvýšit naše ambice v oblasti klimatu. A v tomto kontextu jsme velmi rádi za dnešní diskuzi o možných příspěvcích tohoto rozpočtu k dosažení cílů v oblasti klimatu a znovu děkuji všem, kteří si našli čas a energii, aby se zúčastnili této diskuze. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji za to, že jste zasadil do kontextu naše dnešní diskuse. Jsme zde proto, abychom dohlédli na to, že boj za ochranu klimatu nebude jen katalogem dobrých záměrů a planých slibů. Zahajíme tedy první panel, kterému předsedá paní Valán. Děkuji, pane předsedo. První panel dnes bude hovořit o příležitostech a výzvách pro rozpočet EU ve světle pařížské dohody o klimatu a jejich cílech. Je mou ctí přivítat dva experty pozvané na tento panel. Je to pan Filip Owen z DG Klima a paní Monika z Katasta, která je vedoucí oddělení pro životní prostředí, klima a sociální politiku Evropské investiční banky. Jako první má slovo pan Owen. Thank you, um, madam. Děkuji vám, paní spolupředsedající, přeji všem hezké odpoledne a děkuji rovněž za pozvání DG Climate Action na dnešní debatu ohledně výzev a příležitostí pro evropský rozpočet vzhledem k cílům pařížské klimatické dohody. Já bych řekl, že je rozhodně dobře, že už jsme teď slyšeli několik otázek od pana zpravodaje, čímž vlastně nastavil průběh celé další diskuse. Já se na to zkusím zaměřit ve svém stručném, ale jak doufám, cíleném vystoupení. Jak víte, dnešní e, setkání je zvlášť důležité, protože komise připraví svůj návrh e, pro dlouhodobý rozpočet po roce 2020 za týden, bude to 2. května. A teď probíhají e, žhavé diskuse včetně um, přes víkend, kdy se posílali e-maily tam a zpátky. V pondělí začíná nové zasedání příslušné komise OSN, čímž se klima dostává na mezinárodní scénu a jak si asi také uvědomujete, a to se týká víceletého finančního rámce i klimatického financování. To je ta otázka udržitelných financí, jinými slovy, eh, máme akční plán od začátku března, máme to zasedání 22. března a tady máme v průběhu, také, v průběhu tvorby také legislativu. Rád bych začal tím, že bych připomněl tři klíčové cíle pařížské dohody. Nejprve tedy, že chceme udržet vzrůst teplot pod dvěma stupni Celzia, chceme se snažit to omezit na 1,5 eh, stupňů. Chceme také Eh, zvýšit možnost přizpůsobit se těm nutným změnám klimatu nejen v rozvinu, rozvojovém světě, ale také v Evropské unii. A za třetí je to ta otázka zajistit, že finanční toky budou konzistentní s rozvojem klimatické odolnosti a nízko, nízko skleníkovo-plynové eh, ekonomiky. V říjnu 2014 Evropská rada stanovila svou celoekonomickou redukci 40 skleníkových plynů společně s cíly obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti 27 Co se týká nápravy, eh, tak jsme poměrně na dobré cestě dosáhnout těchto cílů. Co se, eh, legislativa týkající se ETS, což je v podstatě 45 ekonomiky, to bylo přijato společně s tou novou metodikou počítání využití půdy. Také je to nařízení o effort sharingu, tedy jak budou členské státy řešit těch zbylých 55 ekonomiky co do eh, emisí skleníkových plynů. Takže práce to bylo hodně. A i když se podíváme na určité sektorální aspekty, tak právě eh, tento týden MRV, tedy reporting u těžkotonážních eh, vozidel, to je návrh, který byl kolegislátory také finalizován. Je jasné, že obnovitelná energie a energetická účinnost to se také dále řeší, ale a tím se vracím k tomu, co říkal pan zpravodaj. Co do navyšování ambicí, tak komise ušla dál v oblasti energetické účinnosti, protože rada mluvila o 27%, eh, komise navrhla 30% a pokud vím, parlament je ještě ambicioznější. Takže ty ambice si zachováváme. Dále, když se podíváme na to, co se děje mimo EU, tak máme například eh, kigalské pozměňovací návrhy Montrealského protokolu. Na to se také musíme zaměřit, to jsou naše ambice do roku 2020. Eh, máme ICAO a ten globální tržní mechanismus, který byl přijat v loni. A nedávno například v Dubnu v Londýně v IMO se přijala 50% redukce do roku 2050, takže i tam se toho děje mnoho v mm, oblasti nápravy klimatu. Co se týká adaptace, Evropská unie má strategii už od roku 2013 a to je nástroj, který se momentálně evaluuje, abychom mohli podniknout další kroky co nejdříve. A nakonec, jak už jsem zmínil, co se týká stránky udržitelných financí, máme tady také akční plán pro udržitelné finance, který byl přijat na začátku března. Řekl bych, že eh, hlavní výzva teď jsou ty peníze za tímto vším. Tedy tady to je přehled toho, jak jsme na tom v oblasti mitigace, adaptace a udržitelných financí. Komise 14. února vydala sdělení, které řeší dlouhodobý evropský rozpočet. A to sdělení je jasné, že nový rozpočet tady bude muset řešit otázky jako třeba nová poptávka eh, evropských občanů, otázka bezpečnosti nebo otázka obrany. Hovoří se také o nutnosti řešit ztrátu příspěvku Velké Británie a jak bude zohledněno to. A je to rovněž také velice kritické co do úspor a dodatečných priorit. V tomto konkrétním kontextu budeme muset velice tvrdě bojovat a udržet klimatickou agendu vysoko na žebříčku politických priorit, protože konkurentů má hodně. Všem pro příští rozpočet máme i určité příležitosti. Evropský rozpočet byl vždy rozpočtem investičním a je jasné, že fondy soudržnosti budou pokračovat. Já jsem včera četl Timesy, tam se mluví o tom, že se peníze přelí ze severu na jih a tak dále, ale každopádně investice v rámci soudržnosti budou muset pokračovat i v zemědělství a i ve výzkumu a vývoji. No a také na rozvojové pomoci budou potřeba. Podle mého názoru je jasné, že abychom dosáhli našich cílů pro rok 2030, tak to bude něco stát. V studii eh, dopadu eh, v rámci eh, balíčku čistých energií se hovořilo o necelých 200 miliardách euro ročně mezi lety 2020 a 2030, což je obrovské množství peněz, ale je to vlastně málo v porovnání s odhady z Mezinárodní energetické agentury, která tvrdila, že to bude 12 bilionů euro mezi dneškem a rokem 2030, abychom splnili globální cíle což samozřejmě eh, vše přispěje k plnění cílů udržitelného rozvoje. A podle mě je tím pádem velice jasné, že evropský rozpočet ani žádný jiný rozpočet nikdy tato, na tato čísla nedosáhne, ale evropský rozpočet může udělat to, že bude financovat demonstrační pilotní projekty, bude vytvářet pobídky tím, že bude snižovat riziko pro třetí strany nebo pro investory ze soukromého sektoru, může propagovat ehm, vyšší evropskou přidanou hodnotu v důsledku přeshraničních aktivit, což, jak víte, je něco, na co programy v jednotlivých státech nedosáhnou a celý ten rozpočet, tady vlastně navazuji na pana zpravodaje, pokud by celý rozpočet splňoval požadavky eh, pařížské dohody, alespoň tady francouzská agentura si to myslí, může se jednat o eh, ekonomicky, sociálně a eh, environmentálně kvalitní příspěvek k cílům udržitelného rozvoje. Ta Iniciativa z Fidži se stává skvělým dialogem a co do klimatických ambicí a klimatické politiky se musíme ptát na tři věci. Kde jsme, a já si myslím, že v EU jsme na tom dobře, ale kde jsou ti ostatní také, kam směřujeme, to už jsem vám řekl, bych řekl, tedy že komise je ambiciozní, ale je, jde o to říci si, kam chceme směřovat a jak se tam dostaneme. A v tom tedy ta zpráva 1,5 IPCC bude zásadní. Vzhledem k tomu všemu, vzhledem k tomu, že Rada v březnu vyzvala komisi, aby vypracovala strategii pro rok 2050, a to do prvního kvartálu příštího roku, tak si myslím, že naším záměrem je vlastně ještě celý proces urychlit a být eh, připraveni ještě před příštím zasedání COP. Dnes jsem například slyšel, že už bude spuštěna veřejná konzultace, takže práce v tom ohledu už probíhá. A proto, vzhledem k této strategii pro rok 2050, vzhledem k tomu dialogu na Fidži v letošním roce, vzhledem k tomu, že v roce 2023 Eh, se budeme muset vrátit k tomu globálnímu stocktakingu, tak to je něco, co může zatlačit na naši agendu výzkumu a vývoje. A to je klíčové, protože některé tyto technologie, které potřebujeme pro rok 2050, nejsou vůbec známé na to, aby byly vyvinuté nebo vůbec otestované. Takže ty oblasti musíme dále vyvíjet a to je velká příležitost pro evropský rozpočet. A ono se to bude opakovat, protože v roce 23 a 28 se bude provádět hodnotící cvičení a bude provádět také eh, evaluace v polovině období aktuálních programů, to začne příští měsíc a můžeme na to navázat tím, jak se ty programy budou pak prostupovat institucemi. Na závěr mi dovolte zmínit několik výzev a několik příležitostí první řadě řekl bych, že už dnes máme legislativu s 12-letým horizontem, víme, jak jsme na tom do roku 2030 a budeme vytvářet dlouhodobější strategii. Ne legislativu, ale strategické vize, jak se dostat do roku 2050. A já si myslím, že toto nejen v kontextu EU, ale i globálně to vytvoří investiční jistotu pro biznis a spustí to novou vlnu vývoje a výzkumu. Dnes vlastně máme známé technologie, takže eh, už se osvědčilo, že ty investice jsou jisté a vzhledem k tomu, že rozpočet EU je investiční rozpočet, může tak nabízet eh, pobídky a snižovat riziko pro třetí strany a může se, týkat, může se jednat o konkrétní podnět pro nový výzkum. Kromě toho je zde také udržený politický zájem. Zdá se, že politici mají velký zájem o udržitelné finance, takže to všechno k tomu přispívá. Ale uh, už vidíme první výzvy. O tom není pochyb. Ty částky, o, které, o kterých se tady jedná, a evropský rozpočet zkrátka nebude stačit, aby je všechny pokryl. A jak už jsem zmínil, rovněž čelíme stále větší politické výzvě, že je potřeba s klimatem něco dělat, ale musíme to udržet na vrchu e, politické agendy. Máme jiná témata, migraci, bezpečnost a tak dále, takže e, je zde mnoho e, otázek, včetně otázek sociálních. Udržet klima na té špici toho žebříčku bude velice složité. Jedině tak totiž zajistíme, že ty finance potečou tam, kde jsou potřeba. Děkuji vám. Děkuji vám. Teď paní Monika Sakasta z EIB. Děkuji mnohokrát. Díky za zájem o příspěvek EIB do dnešní debaty. Já se pustím vlastně do takového přehledu EIB v této oblasti a pak se zaměřím zaměřím na výzvy, které nás čekají. Je, myslím, velice důležité Eh, uvědomit si, že EIB se zaměřuje na klíčové cíle, které pak podporujeme v rámci implementace. Klimatické akce, to je jeden z našich klíčových cílů, máme zcela jasné záměry, tedy je to propojeno s naší podporou klimatických kroků, tedy chceme dosáhnout alespoň 25 našeho celkového portfolia. To je naše ambice i do budoucna zejména v oblasti půjček rozvojovým zemím, kde dokonce ten cíl navyšujeme na 35 do roku 2020 a ten důvod, proč mluvím o cílech, je ten, že cíle hrají a budou hrát důležitou roli v tom, že přitahují eh, pozornost institucí, jako třeba EIB, na právě tyto problémy. A vidíme, že do budoucna mm, Někteří hovoří o ještě daleko větších ambicích, například o 40% v tom infrastrukturním okénku. Takže ty cíle jsou velice důležité a hrají eh, důležitou roli. Ale cíle jako takové nestačí. Musíme se zaměřit na to, jak je plníme. My je, nejen, že je máme, ale my je plníme celou dobu. Vlastně za rok 2017 eh, jsme financovali klimatické akce eh, z nějakých 19,4%. Teď aktuálně pracujeme na uzavření auditu, takže se to stále audituje. Ale je to 19,4 miliard což představuje 28 našich celkových objemů půjček. A co do eh, aktivit mimo EU je to 2,5 miliardy, což je nějakých 24 našich půjček rozvojovým státům, takže já si myslím, že je důležité říci, že plníme naše cíle eh, od doby, kdy byly stanoveny. V rámci eh, diskuse by možná nebylo špatné mluvit o tom, jak jsou ty peníze rozloženy, zda jsou nějaké problémy, zda jsou ty problémy venčí, větší nebo menší a eh, zda se ty finance přesouvají mezi jednotlivými zeměmi. Samozřejmě cíle lze splnit, ale cíle jsou vždy řízené poptávkou. Takže je potřeba se zaměřit na priority a na politiku, která má podporovat prioritizaci určitých projektů. To je velice zásadní věc, na kterou se musíme zaměřit všichni společně. A my se o to v rámci našeho dialogu, alespoň na sektorální úrovni, aktivně snažíme. Takže cíle jako takové nestačí. Je pravda, že strategie z roku 2015 naší banky, kterou dnes již plně implementujeme v rámci našeho klimatického akčního plánu, je zaměřena na práci nad rámec čistě kvantitativních cílů. Zaměřujeme se na dopad v terénu našich financí. Aktuálně společně eh, s ostatními rozvojovými bankami řešíme, co vlastně Paříž pro nás znamená, co do definice naší činnosti a co do prioritizace, Eh, té činnosti v celé řadě sektorů. Jak eh, právě řekl pan Owen, musíme velice pečlivě sledovat, co se eh, děje i v oblasti adaptace financí a vyšší odolnosti. To je vlastně takový druhý hlavní cíl naší klimatické strategie. A to je jedna z výzev, kterou aktuálně vnímáme. To znamená, nevidíme, ne, ne, ne, nevidíme, že by se čísla adaptace financí nějak zvedala. Třetí oblast, která je naprosto zásadní pro naši klimatickou strategii a která je tím, co je v samotném jádru toho, abychom zajistili, že vyřešíme některé ty problémy, o kterých právě hovořil pan Owen, je otázka mainstreamingu. To znamená pochopení toho, jak se mainstreaming provádí jak zajistíme mainstreamování klimatické činnosti ve všech sektorech v cross, politi- cross sektorální politice, jak identifikujeme synergie a nejen problémy, eh, plnění nebo neplnění jednotlivých politických cílů. Jinými slovy, které jsou to ty investice, které nám skutečně pomáhají dostávat se k nějaké multiplicitě v rámci našich cílů. Podívejme se třeba na synergie mezi klimatickou agendou a oběhovým hospodářstvím nebo na synergie mezi klimatickou agendou a ve všech ostatních cílech udržitelného rozvoje. Já nevím, třeba zlepšené zpravování vodních zdrojů. Musíme chápat, jak ten oříšek rozlouskneme. A to způsobem, který bude kompatibilní s pařížskou dohodou. Takže synergie zde jsou, ale jsou zde i určité problémy, takže pochopení mainstreamingu, to je to zásadní. A v této oblasti je EIB takovým předjezdcem nejen v tom, že zajišťuje, že investiční nástroje, které jsou součástí našich studií nákladů a přínosů jednotlivých projektů, pak ovlivňují volbu projektů jako takových, ale tím, také tím, že zajišťujeme, že budeme mít dostatečné interní kapacity, které budou náležitě rozvinuté, zejména co se týká například toho, jak se v jednotlivých sektorech používají definice, jak, jak lze aplikovat definice v jednotlivých sektorech a jak zjistíme, které projekty budou mít vyšší míru dopadu napříč různými sektory. A to je něco, na co se poslední dva roky velice intenzivně zaměřujeme. To je velice důležité, zejména když se podíváme eh, mimo EU nejde pouze o to, že bychom měli národní rozvojové cíle. Jde o to, abychom zajistili, že investiční programy budou plněny náležitými projekty. A tady máme problémy s kapacitou. Jsou zde určitá omezení, ale je to také příležitost, co se týče toho, čím může EIB do toho celého procesu přispět, například v rámci eh, podpory z toho takzvaného advisory hubu, anebo co se týká konkrétních iniciativ, které jsou přímo nastaveny pro některé entity, které hrají klíčovou roli při plnění pařížských cílů i nad rámec členských států. E, mám na mysli hlavně města a místní samozprávy. A tady myslím, že program Urbis a také ten program Global Urbis který máme mimo EU společně s komisí a dalšími aktéry, budou hrát velice významnou roli v tom, že zajistí podporu pro lepší plánování, lepší podporu pro e, kvalitnější přípravu projektu a tím pádem zajistí vyšší míru investic v oblasti klimatických akcí. Když se pak vrátím ještě k jednomu aspektu, kde potřebujeme podporu, zejména u externích eh, zúčastněných stran, eh, je oblast hodnocení a řízení rizik v oblasti klimatu. A i zde eh, aktuálně finalizujeme nový systém, který bude provádět screening projektů z hlediska rizik bude to aplikovatelné na veškeré projekty do konce roku 2020, přičemž ten systém zpravování klimatických rizik, tam nejde pouze o identifikaci rizik, jde tam o identifikaci řešení a potřebných prostředků na vyřešení takového rizika a to je něco, kde můžeme poskytnout dodatečnou expertízu například prostřednictvím toho poradenského hubu a to kterékoliv straně, která by o takové poradenství mohla mít zájem. Aktuálně třeba hovoříme o jednom členském státě, který chce, eh, abychom se zaměřili na eh, hydrologické riziko u nich a tam jsme připraveni se na tom aktivně podílet. Pak ještě jedna věc na úplný závěr. Jak řekl pan Owen, ať už EIB nebo komise dělají cokoliv, nebude to stačit. Musíme zajistit, že ozeleníme finanční systémy, musíme zajistit, že se zaměříme na udržitelné finance. A v tom ohledu ten Evropský akční plán pro udržitelné finance je naprosto klíčový. Tady ta role, jakou hraje EIB v kontextu diskuse, například tady to, že se zavazujeme, že budeme i nadále přispívat, je dvojí. Nejprve tady naše expertíza, co se týká mobilizace soukromých financí, Protože například v oblasti klimatu, když se podíváme čistě na naše fondy, jsme byli schopni mobilizovat dodatečný kapitál v řádu eh, tři až čtyřikrát dalšího. A co do investic, tak jsme vlastně dosáhli až 23 násobného pákového efektu. Takže jde o kapacitu mobilizovat, kapacitu inovovat eh, finanční nástroje, které používáme. Ta kapacita je zde obrovská. Další aspekt, který chci zdůraznit, a možná to zdůrazní i tady eh, tady eh, zdůrazní účetní dvůr, to je tedy způsob, jakým peníze proudí ve finančních trzích, když nebudeme mít eh, důvěryhodné definice nebo alespoň sdílené definice napříč jednotlivými oblastmi, například všelijaké ty dluhopisy, které, jak víte, EIB začala prosazovat před 11 lety. My jsme teď ve Washingtonu oznámili, že se dostáváme od Climate Awareness Bonds do, do Sustainable Awareness Bonds. Um, takže my máme takovou funkci toho pionýra, toho toho průzkumníka, který ukazuje, že něco je možné. Eh, a tím vlastně vytváříme nový trh a zajišťujeme, že budeme mít dostatek soukromých financí, které budou proudit do prostoru pro klimatické akce. A obecně za to vlastně šířej pojato do té agendy udržitelnosti. Eh, to je z mé strany vše, budu se těšit na otázky děkuji obom za velice zajímavé přednášky. Kolegové, má někdo nějakou otázku na naše experty? If not, nevertheless, I think, uh, the... Pokud ne, tak musím skonstatovat, že to, co jste sdělili, to pro nás bylo velice významné. A je pravda, my přijímáme legislativu, ale celá ta legislativa ukazuje, jak se ekonomika a způsob podnikání mění a to všechno potřebuje peníze. A možnost tedy získat soukromé investice, to je absolutní nutnost. Jak říkal pan Owen, ty programy na boj proti změnám klimatu, ty samozřejmě si konkurují s jinými prioritami. A nakonec Samozřejmě všechno musí být ziskové, eh, rentabilní, aby tady ta podpora byla. Možná o této možnosti bychom mohli mluvit více. Co je třeba, abychom nalákali více soukromých prostředků, soukromých investic, aby ty naše prostředky měly větší pákový efekt. Pan Tarant má otázku. Pan. Ole. Jenom chci poděkovat všem, kteří přispěli. Ano, já mám otázku na Evropskou investiční banku. Já jsem si přečetl, ne tentokrát ve Financial Times, ale že jste také i udělili dost hodně peněz Volkswagenu. Moje otázka, jak potom se to vykazovalo v jejich rozvaze jako klimatická akce, nebo, nebo jinak se to vykazovalo nakonec v účetech. Pan Sole. Děkuji, děkuji. Je jasné, že Evropský rozpočet eh, je a musí být nástrojem, který bude mm, plnit cíle v oblasti klimatu a energetiky. To znamená, že je třeba zapojit všechny stakeholdery a všechny úrovně řízení vlády tedy. A, takže <coughs> Eh, všichni se musí zapojit do těchto výzev eh, spojených s udržitelným eh, mm, vývojem, protože většinou občané regiony hrají velice aktivní roli a, a většinou mm, ty místní a regionální krajské orgány jsou aktivnější při řešení těchto výzev. A já se ptám, jak tedy zapojovat více tyto nižší úrovně prostřednictvím evropského rozpočtu. To znamená, abychom dávali větší pobídky k tomu, aby ty regionální, respektive krajské či mm, lokální místní orgány, aby mohly se více zapojovat třeba do rozhodování o tom, jaké prostředky z rozpočtu půjdou například na boj proti změnám klimatu. Děkuji, pan Horvat. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste hovořila o kondicionalitě. Ano, takže možná to bychom mohli dále rozpracovat. Co si myslíte, že jsou ty nejefektivnější podmínky, které můžete zavést třeba pro ty projekty, které financujete z EIB, eh, abychom zajistili to, že budeme plnit eh, pařížské cíle a jaké lekce z toho vyvodíte, to znamená eh, pro projekty v jiných oblastech financovaných z evropského rozpočtu, tedy pra v praxi všechno. Děkuji. Paní Dali. Děkuji. Paní předsedkyně, já chci poděkovat za e, projevy. Já budu hovořit z pohledu životního prostředí, vzhledem k tomu, že jsem členkou výboru Envy. V minulosti, v nedávné minulosti jsme měli na stole celou řadu návrhů, legislativních návrhů, které se snaží řešit změny klimatu a um, často Hlavním problémem je zajistit, že tato legislativa bude v souladu s pařížskou smlouvou a dohodou. Někdy mám pocit, že my nejsme dostatečně ambiciozní. A zde mám na mysli tedy my, tedy všechny tři instituce, které se vždycky nakonec musí dohodnout na těch předpisech, které řeší změnu klimatu. A mm, často my nejsme schopni zajistit e, opatření a iniciativy vedoucí k plnění těchto cílů. Takže pokud v EU skutečně chceme být tím lídrem v boji proti změnám klimatu a chceme něco změnit, tak musíme e, e, Eh, nasměrovat naše fondy na eh, tedy čistou ekonomiku, na eh, klimatické akce. A teď máme i další příležitost, když budeme vyjednávat o víceletém finančním rámci. Mám dvě otázky. A chci, abyste rozvedli toto. Jak vidíte, jak Evropská unie může udělat něco více, tak aby ty prostředky skutečně se dostaly na ty udržitelné technologie a postupy a jak to bude fungovat v praxi a jaké iniciativy eh, zde na toto jsou. Další otázka. Ta, je určen, ta se týká toho, co myslíte o členských státech, jak by měli se angažovat třeba při tomto eh, financování zelené ekonomiky, tak abychom postupně eh, přešli k té nízkouhlíkové eh, ekonomice. Děkuji. A teď naši experti. Kdo chce reagovat jako první? Možná pan Owen. Sice více otázek bylo na EIB, ale i na vás Prosím, pane Ovene. Děkuji, paní spolupředsedající. Děkuji za všechny otázky, které, jak jste řekla, většinou jsou určeny EIB. Monice, jenom dovolte stručně jedna, dvě poznámky. Zde jedna otázka se týkala, hmm, jaké pobytky dát soukromému sektoru, jak ho motivovat, což je široká otázka. Já jsem zmínil určité představy. Za prvé třeba eh, vytvořit regulační jistotu, pokud budeme mít legislativu, tak aby byla nadlouho, třeba do roku 2030. A hmm, takže to bude samotná pobítka. A dále čerpání evropského rozpočtu, jak víte, tak zde Máme na to různé investiční fondy, fondy na podporu investic, ale máme i další blendingové nástroje, třeba používání záruk, podobně. Třeba v mé oblasti máme i soukromé financování na eh, eh, energetickou účinnost. Eh, to spravuje EIB, takže evropský rozpočet lze čerpat na snižování rizik. Takže pobítky a regulační jistota to jsou dva nástroje, které můžeme použít, abychom tomuto napomohli. A potom se byla otázka, jak zapojit eh, ty aktéry z místních a krajských regionálních úrovní. Hm, takže my máme zde jeden program, který spadá pod eh, DG, mm, pro DG, naše DG, to je program LIFE a ten spravují eh, místní úrovně, z toho profitují nevládní organizace, týká se to pro eh, projektu typu Natura, tedy potom těch různých klimatických projektů a mm, řada měst, obcí, krajů, regionů, tak také z tohoto programu profitují. Obávám, myslím si, že mm, některé ale ty eh, všeobecné cíle se budou muset stanovat na té nejvyšší úrovni, což neznamená, že by zde neměly hrát roli i ty nižší úrovně. Potom i eh, Mm, mm, mm, jste eh, i čím dál více lidé se angažují eh, na úrovni tedy nižších obcí, měst právě v těchto otázkách, jak eh, zmírňovat dopady změn klimatu. Dále ty nové technologie a šíření praxí a nových technologií. Zde máme program, devátý program který se financuje toto a zde i komise se snaží toto více ovlivňovat. Určitě za prvé zde my máme, v minulosti jsme eh, financovali podstatně vědu, výzkum, takže to bude pokračovat. A také i bychom měli zajistit, že celý evropský rozpočet eh, Eh, bude podlehat hodnocení dopadu, tak aby rozpočet eh, a všechny ty programy, aby skutečně eh, environmentálně, ekologicky a sociálně byly udržitelné. Nezapomínejme, že ve finále jde o implementaci SDG, takže to je další aspekt. A nyní členské státy a zelené financování. Zatím jsme na počátku Sice máme akční plán, který se týká udržitelného financování, ten byl přijat na začátku března. A, takže moji kolegové a i kolegové eh, mají podporu rady v tomto a uvidíme, jak se to detailně rozpracuje nyní. Ale opět, pokud eh, toto se stane, přemění se to v legislativu, tak je jasné, že členské státy budou muset eh, Mm, tyto naše představy, respektive předpisy realizovat. Děkuji a nyní paní z Katasta. Já nevím, zdali budu schopná odpovědět na všechno, budu se snažit. Tedy ten poslední bod, který jsem zmínila, tedy jak my pracujeme s těmi Eh, různými eh, mm, komponentami finančních trhů. Ano, začneme tím jednodušším. To znamená, my pracujeme s našimi klienty, což jsou finanční zprostředkovatelé. To je začátek. My musíme zajistit, že budeme šířit to povědomí týkající se toho, jaké činnosti, a to především v oblasti energetické účinnosti, což je klíčová oblast pro malé střední podniky obecně, ale vůbec pro náš průmysl. Takže tam šíříme povědomí a potom hm, my, když pracujeme s klienty, tak musíme zajistit, aby pochopili různé ty typy reportingu, činností a hm, hm, podle Eh, aby banka mohla tedy potom eh, analyzovat jejich eh, portfolia. Také jsme i připravili e-learning tool, takový digitální nástroj, který se týká toho, aby pochopili všechny tyto finanční nástroje. Takže to je ten přímý vztah s našimi klienty, finančními zprostředkovateli. Potom je zde otázka toho eh, analyzovat eh, způsoby, jak mm, naše aktivity by měly být reflektovány v konkrétních nástrojích. Opět začnu eh, tím jednodušším, přejdu k tomu složitějšímu. Jednoduše. Tím, že se investuje do určitých fondů, které se zaměřují na obnovitelné stroje nebo na energetickou účinnost. A my jsme zjistili, že eh, to eh, eh, má tedy svůj jaksi multiplikační efekt. Banky Eh, v podstatě mm, mm, mm, vlastně dávali příklad a i eh, pozvali ostatní, aby se zapojili. Potom my pracujeme na strukturách jako Layers Funds a podobně, kde naše peníze nebo peníze dárců, donátorů se používají proto, aby se zvýšily třeba úvěry eh, třeba na různou ochranu jako před ztrátami a další typy eh, ochrany eh, podle rizikového profilu dané akce, takže to se děje třeba v tom fondu pro energetickou účinnost, což je Layer Fund, což je jeden z eh, takových našich nejlepších nástrojů i mimo EU, což je Global Energy Efficiency and Renewable Fund, tedy Fond pro obnovitelné zdroje a energetickou účinnost, který teď již je v druhé etapě, který se nám, kterým se nám podařilo zmobilizovat investice 20 eh, až 30 násobek našeho původního příspěvku. A takže ty, které, těm, které to zajímá, můžeme poskytnout konkrétní detaily o těchto nástrojích. Nicméně, pokud je o celkový finanční systém, a tady bych se vrátila k tomu, co bylo řečeno o udržitelném financování. My na to máme akční plán. Takže hlavní aspekt se týká toho definovat eh, jasně soubor aktivit, které budou přispívat k našim klimatickým akcím. To znamená zmírňování dopadů změn klimatu, tedy mitigace. Na to máme metodiku kterou jsme společně vyvinuli s našimi NDB, se kterými společně potom mm, eh, vytváříme zprávy, eh, které se týkají našich klimatických akcí a eh, to my nyní chceme tedy i nadále jako EIB k tomuto přispívat. A potom konkrétní otázka týkající se Volkswagenu. No, no tady té situace, kdy došlo k podvádění. Ano, je to konkrétní kauza. A banka aplikovala veškerá opatření a ty všechny pobídky, ta e, půjčka byla vrácena, žádné další půjčky nezvažujeme, že bychom jim poskytli. Takže takže a nyní mm, analyzujeme další potenciální akce banky, té banky. Takže to je velice specifická kauza. A teď pokud jde o roli těch mm, místních eh, eh, mm, v místních úrovní, tedy různých těch aktérů, místních aktérů. Takže ano, obce města hrají zásadní roli. Ne nejenom regiony, tedy kraje, ale i skutečně ty lokální eh, subjekty, ty lokální orgány, organizace, takže ty mm, skutečně i mm, se angažovali na COP, v COP mm, se angažovali v rámci COP23. Sice USA tam nebyly, ale byly tam, byl tam soukromý sektor z USA, města, obce, tedy zástupci tam byli. Takže to je důležité právě aby eh, lokální úrovně se zapojovaly. A právě eh, i na této úrovni mm, se hodně investuje právě do těch opatřeních snižujících eh, dopady změn klimatu. Takže proto máme tu iniciativu Urbis v EU, kdy se snažíme právě, aby i na té lokální úrovni hodně pracovali s těmito klimatickými akcemi. A existuje hodně těch eh, partnerských vztahů s námi a s dalšími eh, aktéry eh, z mezinárodní scény. Tedy skutečně je zde obrovská spolupráce, kdy se snažíme i definovat ty role a přidanou hodnotu a komparativní výhodu, kterou mají tyto různé entity, ty, mm, třeba měli by eh, hrát větší, eh, lépe vymezenou roli v přípravě politik, při přípravě investičních eh, programů, respektive projektů a finančních nástrojů, hm, prostřednictvím kterých potom mobilizujeme soukromý sektor. Také byla zde otázka na kondicionalitu. Takže hm, my máme dost úspěšné klimatické portfolio právě eh, kvůli tomu, že společně jsme definovali eh, eh, i tu kondicionalitu a společně jsme definovali ty klimatické akce a samozřejmě nejenom je důležité stanovovat cíle, ale zásadní je pracovat s experty z daného odvětví a s bankéři a jde o to správně formulovat otázky, aby ta dokumentace byla správně připravená, ta dokumentace, mm, o kterou se opírá ten návrh na projekt, aby to bylo všechno důvěryhodné. A všechny eh, naše účty jsou auditovány, tedy vše, co se týká klimatu. A já si myslím, že ta míra toho přeskumu, eh, té kontroly, to je další důležitý element. Takže my víme, že si musíme dávat pozor a dělat věci seriózně, s veškerou péčí. A nyní eh, do budoucna to je tak, že teď provádíme analýzu našeho portfolia. Nejenom, že se díváme zpátky, ale díváme se i do budoucna, na naše příležitosti. Eh, děláme si tedy analýzu eh, všech sektorů, kde je ještě prostor tedy na trhu a to bude důležitý dokument. My chceme identifikovat, co chybí a zaměřit se na adaptaci. Co nám chybí? Tady je zde nějaký nástroj v tom toolboxu, mm, ať je to třeba mm, poradenský eh, nástroj a podobně. Co tady chybí a co by mohlo pomoci věci změnit. A poslední poznámka. Podpora postupu. Především Eh, to, že teď se zaměřujeme na eh, dopady na prostředí. Spolupráce s komisí, to je pro nás zásadní. Třeba eh, ta finanční facilita, mm, ta začala v malém a teď financujeme skutečně projekty, které řeší adaptace a mm, mm, Mm, my eh, se snažíme nalézt nové cesty, způsoby, jak nalákat eh, soukromý kapitál a vytváříme modely podnikání mm, eh, a to je to, co nakonec vlastně přesvědčí trh, protože pochopí všichni, mm, že se to vyplácí a potom do toho budou investovat a potom to zaujme i ostatní. Takže mm, tato facilita financování kapitálu, to je takový model a eh, doufejme, že i budeme eh, tento model postupu používat mimo EU. Would like also to address. Zdá se, že i kolega Artuji by rád položil otázku na závěr tohoto panelu. Ano, Mě překvapuje, že nechcete hovořit o, nebo že jste nehovořili o nových případných vlastních zdrojích, protože když se zmiňujeme o víceletém finančním rámci, tak se zmiňují také nové vlastní zdroje. A paní z Katásta, vy jste zmínila tu pálku, která může přesvědčit nové aktéry. Nemohla by být právě fiskalita takovýmto nástrojem. Jaký je váš nástr- názor na daň z uhlíku na vnějších hranicích Evropské unie? Jaký je váš názor na to, jak by mohl fungovat trh s uhlíkem v rámci Evropské unie s měřítkem, které by bylo všude stejné pro všechny členské státy? Neměla by to, nebyla by toto jedna z těch pák, kterou potřebujeme? A také by mě zajímal váš názor na kontrast, který existuje mezi zdaňováním energie a paliv na národní úrovni a zdaňování v mezinárodní dopravě. Myslíte si, že musíme trvale zprostit daně paliva letadel a lodí v mezinárodní dopravě, zatímco při dopravě na krátké vzdálenosti se kumuluje daň z paliv. Vzhledem k tomu, že máme úzký vztah mezi vytvořením příštího finančního rámce a vlastními zdroji, nemyslíte si, že v tom vhodném chování které požadujete, které byste si přáli, by daň, daně mohly fungovat eh, jako páka, jako pobítka, aby se tedy na základě toho změnilo chování? Já si myslím, že na takovouto otázku, pane předsedo, by měli zodpovědět odpovědět všichni panelisté. Nejdříve tedy pan Owen. Já se k tomu velmi stručně vyjádřím. Děkuji za tuto otázku. Je správné říci hned na začátku, že ve sdělení ze 14. února byla celá řada nových vlastních zdrojů, které souvisely s DPH, se společným eh, základem pro podniky a také s dalšími poplatky je to tedy věc, která je poměrně široce diskutována. Vzhledem k tomu, že Spojené království odchází, potom jsou zde další otázky, jako je bezpečnost, migrace a tak dále, tak je tam potřeba větších eh, vstupů, pokud má být zachována současná úroveň výdajů. Probíhá tedy podrobná diskuze mezi kolegy, komisi na téma vlastních zdrojů. Já myslím, že za týden eh, přesně uvidíme, jak se na tom stojíme. Ale ty první dvě věci, které jste zmínil, eh, třeba ta daň z uhlíku na hranicích, to je věc, o které jsme dlouhodobě diskutovali, ale vyvolalo to také poměrně složitou otázku, jak určit obsah uhlíku produktů, které přicházejí třeba Olovo z jedné země, olovo z druhé země, směs tohoto tedy této oceli, eh, ocel z jedné země, ocel z druhé země. Takže to je velmi složité. Už s ohledem na to, že máme vlastní systém obchodování s emisemi v Evropské unii. Potom tedy systém zdaňování paliv, ten už byl také zvažován eh, i z obecnějšího pohledu, ale nikdy nezískal plnou podporu v mezinárodní dopravě už jsme se dostali poměrně daleko. Dochází ke změně různých mezinárodních eh, dohod, eh, například eh, dohoda v oblasti letectví, ta Čikákská umluva. Takže tam zřejmě také dojde k posunu. A znovu, pokud bude zavedena nová evropská daň, tak eh, já mám sice omezené oblast, o, znalosti v této oblasti, ale musí tam být eh, jednomyslné rozhodnutí rady a to je asi obtížné. Určitě, ale pokud vycházíte z tohoto pohledu, tak neuděláme nikdy nic. Je nutné, aby byla vůbec tato rozprava zahájena před evropskou veřejností. Já nehovořím o korporátní daně, já hovořím o daních, které nesouvisejí vůbec s uhlíkem. Já teď tady hovořím o uhlíku pouze proto, že ten může přispět k dodržení pařížské dohody. A ano, jistě ty dohody existují už velmi dlouho, ale to neznamená, že vzhledem k vývoji světa by se neměla znovu otevřít nějaká diskuze, protože to bychom nikdy nic neudělali. A byl by to business as usual a můžeme prohlašovat, co chceme v souvislosti s pařížskými dohodami a ve skutečnosti se nic nestane. A dále budeme vypadat jako někdo, kdo staví na oděv svou bezmoc. Jsem si jistá, že prezident Macron přesvědčí radu, aby Rada vás slyší. My ve výboru Envy už velmi dlouho žádáme, aby příjmy z ETS byly použity na udržitelné projekty z hlediska životního prostředí. A víme, že komise přistupuje velmi majetnicky k rozpočtu. Takže doufáme, že se něco změní Chcete se k tomu také vyjádřit, paní Skatasta? Já odpovím francouzsky, protože ta otázka zazněla francouzsky. Já myslím, že bych eh, mohla odpovědět jako odbornice, ale jsem zde proto, abych prezentovala pozici EIB. V této věci je má odpověď tedy spíše na straně komise, proto jsem vás, eh, proto jsem na vaši otázku neodpověděla. EIB společně s dalšími bankami je součástí pracovní skupiny k článku 6 eh, o řešeních založených na trhu a v tomto smyslu bude vydáno za nějakou dobu specifičtější stanovisko. Jakmile budou tyto práce završeny, bude to tedy zveřejněno ve spolupráci s dalšími vícestrannými bankami. Děkuji vám všem za zájem o první panel a teď předávám předsednictví svému kolegovi. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Je mi ctí předsedat druhému panelu. Druhý panel nese název Začlenění klimatu do víceletého finančního rámce 2014 až 2020 s ohlednění klimatických změn v evropských plánech a programech po naučení pro horizontální priority ve víceletém finančním rámci po roce 2020. A bez dalších odkladů dávám slovo prvnímu expertovi, to je pan Johan Urel, který je výkonným ředitelem na DG pro rozpočet Evropské komise. Prosím, máte slovo. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání, abych se mohl účastnit uh, tohoto panelu za generální ředitelství pro rozpočet. Mám tady pár slajdů, už je máme tady na monitoru. Můj kolega pan Owen z, generální ředitelství, z generálního ředitelství pro klima se zaměřil na politiku a politické priority, takže já se omezím na rozpočtové aspekty týkající se integrace klimatu do rozpočtu. Evropská unie přijala politický závazek, že bude financovat klimatické akce asi 20% celkového rozpočtu v rámci víceletého finančního rámce. Cílem tohoto politického cíle je podpořit eh, začlenění klimatu mezi priority. To znamená, že by to mělo být více než 200 miliard eur které budou celkově poskytnuty z těch eh, závazků na roky 2014 až 2020. Krátce se zmíním o použité metodice. Především je důležité vzít v úvahu, že komise měří a sleduje vstupy, to znamená, co je vynaloženo na aktivity související s klimatem, spíše než tedy ty výstupy, výsledky. Metoda, kterou používá komise pro sledování výdajů souvisejících s klimatem, je založena na přizpůsobených tzv. markerech z RIA OECD. Rozlišuje se tam mezi primárním a signifikantním výdajem. Komise jako obecný přístup používá tzv. klimatické markry, které tedy, jak jsem říkal, rozlišují mezi primárními a signifikantními výdaji souvisejícími s klimatem. A ty mají různé hodnoty. 0%, 40%, 100% a to jsou hodnoty, které se tedy vztahují na výdaje souvisejících s klimatem. Tato všeobecná metodika je dále přizpůsobena jednotlivým programům, vzhledem k tomu, že v rámci komise máme spoustu implementačních postupů. Zároveň je třeba také uznat, že tento postup eh, tzv. mainstreamingu je charakterizován tím, že není možno přesně určit eh, přesný podíl výdajů a tím pádem všechny částky, které jsou identifikovány touto metodikou, včetně Mark Rurio nebo podobných metod, eh, jsou pouhou aproximací, kterou je třeba interpretovat obezřetně. A teď bych rád uvedl několik čísel souvisejících s výdaji na klima a s jejich sledováním v tomto víceletém finančním rámci. Mezi lety 2014 až 17 na úvod výdaje na klima představovaly v průměru 18 rozpočtu EU. A současná prognóza na zbývající tři roky tohoto víceletého finančního rámce, to znamená 2018 až 2020, hovoří o mírném zvýšení až na 19,7 Celkově za těch sedm let současného víceletého finančního rámce a také s ohledem na to, že část vychází pouze z prognóz, tak eh, veškeré výdaje na klima, tedy v závazcích, by mohly dosáhnout 18,8%, to znamená necelých 19%. Asi to není dokonale, zohledem na to, že chceme dosáhnout 20%, nicméně svědčí to o tom, že jsme na správné cestě a že postupujeme správným směrem. Když se potom podíváme více do detailů na sledování výdajů na klima podle jednotlivých programů, a tady se omlouvám za spoustu čísel na tomto slajdu, ale bylo mi řečeno, že členové tohoto výboru mají zájem o konkrétní informace podle jednotlivých fondů a jednotlivých let, takže to máte pro to, abyste se na to mohli později podívat. Takže když se na to podíváme podle fondu, tak nejvíce toho má 1B a také 1A z víceletého finančního rámce. Hlavní složky přispívající k výdajům na klima je Evropský zemědělský fond eh, pro rozvoj venkova, který přispívá 28% celkových sledovaných výdajů. Evropský zemědělský záruční fond, eh, ten přispívá 23%. A potom eh, je zde kapitola 1b, to jsou strukturální fondy, fond soudržnosti, kde Evropský fond pro rozvoj venkova přispívá 18% a fond soudržnosti 9%. A potom eh, pod hlavičkou 1a máme trochu nižší procent, ale pořád ještě velmi vysoká. Horizont 2020 přispívá 8% a Connecting Europe Facility přispívá 6% k celku. Konečně další kapitoly víceletého finančního rámce společně přispívají 7,2%. Takže kapitoly 2, 1b a 1a představují více než 90 výdejů na klima, především tedy kapitola 2, to znamená rozvoj venkova a zemědělský záruční fond představují téměř 50 celku. Znamená to velké zvýšení oproti předcházejícímu finančnímu rámci. Stejně jako říkal pan Owen, musíme zde zmínit, že i program Life je důležitým programem, který zde hrává významnou roli. Teď mi dovolte stručné hodnocení. Metodiky používaných systémů a získaných výsledků. Komise je přesvědčena, že výsledky, pokud jde o výdaje na klima, jsou pozitivní. Externí konzultační firma pochválila náš systém sledování, monitorování výdajů na klima. Pokud jde o stanovování cílů pro výdaje na klima v rozpočtu, tak tam je nutno už ve fázi programování zohlednit, zohlednit všechny tyto prvky. My jsme toho názoru, že to bylo splněno a že jsme na správné cestě. Pokud srovnáte těch téměř 19%, které očekáváme v současném víceletém finančním rámci, to znamená téměř 19 pokud to srovnáte s předcházejícím finančním rámcem 2007 až 2014, tak tam byl průměr pouze 7 Takže vidíme, že to bylo tehdy méně než polovina současných výdajů. Ponaučení. Jedna věc, kterou tady sledujeme, je, že cíl pro horizont 2020, těch 35 nebyl splněn a očekáváme, že horizont 2020 dosáhne asi 30 až 31 výdajů vyhrazených na klima. Souvisí to s nepředvídatelností některých eh, složek programu. A otázka do budoucna je, zda cíle pro výdaje na klima by neměly být více zaměřeny do budoucna na programovou část programu. Program LIFE eh, by mohl také sehrát důležitější roli v této věci do, bucnou, do budoucna. Mohl by přispět eh, k mainstreamingu klimatu pokud jde o metodiku komise, je dokonalá? Předpokládám, že ne. Všechno může být předmětem kritiky, všechno se dá zlepšit, ale jakákoliv reforma současně používané metodiky by vyžadovala komplexní hodnocení a pokud by měl být předložen nějaký nový návrh, tak by bylo třeba přeskoumat jej i z hlediska administrativní zátěže, kterou to způsobí. Protože všem nám jde o zjednodušení. To je tedy věc, kterou musíme mít také na paměti. Na závěr své stručné prezentace si myslím, že úspěch či neúspěch mainstreamingu může být hodnocen pouze z více údaji a také v širším časovém horizontu. Jak už tady zaznělo v předcházejících panelových diskuzích, eh, my připravujeme návrh pro víceletý finanční rámec, ten balíček, který komise přijme a zveřejní 2. května. Jistě chápete, že v této chvíli nemohu předjímat, nemohu poskytnout eh, žádné detaily o obsahu tohoto návrhu. Ale abych reagoval na poznámky pana předsedy o nových vlastních zdrojích, tak vás mohu ujistit, že signál z Evropského parlamentu ohledně důležitosti nových vlastních zdrojů, ten si komise velmi pozorně vyslechla a bude mu věnovat pozornost při vypracovávání návrhu pro víceletý finanční rámec. Děkuji, pane Urili. V příštím víceletém finančním rámci tam bude jen jedna kapitola klima. Znamená to snad toto? Dobře, můžete odpovědět na tuto otázku za chvíli, ale teď chci dát slovo panu Vinu Ouvenovi, který je členem Evropského účetního dvora z Lucemburku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za příležitost podělit se o naší práci. Já vám rovněž ukážu určité slajdy. V první řadě chci prohovořit eh, především o naší zprávě z listopadu 2016, tedy utracení alespoň jednoho eura z každých pěti na evropskou klimatickou akci. Pak budu stručně hovořit o našem přeskumu který byl zveřejněn v září 2017 na téma klimatické politiky, takže nejprve tedy to každé eh, páté euro. Hlavní otázka zde je, zda ten cíl eh, dávat alespoň 20 evropského rozpočtu na klimatické kroky bude pravděpodobně splněn nebo ne a zda ten použitý přístup má eh, přidávat hodnotu Znamenalo by to eh, těsně více než 200 miliard euro na výdaje na klima na celé toto období. Eh, mezi říjnem 15 a únorem 16 jsme provedli audity v Polsku ohledně koheze a SZP, v Německu a Rumunsku ohledně koheze a ve Francii a Španělsku ohledně SZP. Rovněž jsme prováděli podobnou auditní práci v oblasti Horizontu 2020, rybolovné politiky a programu LIFE na úrovni komise a setkal jsem se také s klíčovými komisaři. To, co jsme nepřeskoumávali, jsou tedy potenciální negativní environmentální efekty generované určitými výdaji z evropského rozpočtu, ani eh, výdaje z rozpočtu, které se netýmají klimatu. Podobně eh, klimatické výdaje mimo evropský rozpočet, například z EIB, nebyly v rozsahu naší, na, na, našeho auditu. Nepokrývali jsme aktuální výdaje, protože ten systém cílí na plánované výdaje a, na, a co, to, co do výdajů v rámci aktuálního víceletého finančního rámce, to je ještě stále v prvotní fázi. E, probíhá ambiciozní práce a celkový pokrok byl určitým způsobem dosažen. Teď potřebujeme více lepš, lépe zaměřeného eh, klimatického financování, zejména v oblasti e RDF a fondu soudržnosti. Ale v oblastech zemědělství, rozvoje venkova a rybolovu a eh, v rámci Evropského sociálního fondu jsme nezjistili žádné významné posunutí směrem ke klimatické akci a ne všechny potenciální příležitosti byly řádně proskoumány přičemž v oblasti výzkumu to je daleko pod tou změnou 35% hranicí. Podle komise ten rozpočet alokovaný pro klimatickou akci se navýšil za období 15 až 16, překonal cíl 20% v jednom roce, v roce 2016, nicméně odhady na rok 2017 a 2018 jsou pod 20% a komise odhaduje, pouze 18,8 rozpočtu, že tedy toto bude utraceno na klimatickou akci za, období, za toto období jako celek, což je pravděpodobně ekvivalent nějakých 11 až 12 miliard euro méně, než chtěli původně utratit. A to jsou tedy čísla komise. Ve své zprávě jasně říkáme, že e, toto zahrnuje často nadsázku. To teď e, zmíním. My jsme analyzovali metodiku komise a indikujeme, kde si nemyslíme, že by jejich metodika se řídila mezinárodních pokynů. Zejména v oblasti zemědělství a rozvoje venkova naše výpočty naznačují, že e, to bude o 33 miliard méně na klimatickou akci v rámci aktuálního období VFR naše předpoklady týkající se přímých pladeb zemědělství eh, nejsou opodstatněné, pakliže lze aplikovat princip konzervativnosti, tak eh, jsme stále nějakých 9, 9 miliard pod cílem v oblasti rozvoje venkova. Jsme našli na cásku za dva, téměř 24 miliard euro. Ve výsledku vlastně komise používá metodiku, která dostatečně nerozlišuje mezi jednotlivými opatřeními. A měl bych říci, že když jsme konfrontovali podobné problémy v oblasti ERDF a koheze, což je tedy v jiné části komise, tak tam aplikovali detailnější přístup a neměli přitom tolik byrokracie. Jinými slovy, lze dosáhnout pro příště, lze dosáhnout pokroku. Samozřejmě stále máme prostor, co si změnit v aktuálním eh, víceletém finančním rámci DG Agri může navýšit mainstreamování klimatické akce tím, že bude vyvíjet nové nebo bude měnit cíle aktuálních systémových opatření a komise může používat aktuální práci v oblasti budoucnosti SZP pro plánování účinnějších opatření do budoucna. V tuto chvíli bych měl zmínit další relevantní zprávy účetního dvora, včetně naší zvláštní zprávy ohledně ozeleňování SZP a ohledně systému základních pladeb, eh, to je z minulého eh, prosince a března letošního roku. Pak máme briefing paper ohledně budoucnosti evropských financí obecně z února letošního roku a pak máme také briefing paper ohledně budoucnosti SZP, to je z letošního března. Na závěr e, ještě k té zprávě jedna z pě- jedno z pěti. Říká se, že Horizon 2020 e, spadl hodně daleko pod svůj 35% cíl a odhaduje se, že by vyžadovalo téměř polovinu výdajů na výzkum e, na klima v posledních dvou letech aby, aby se to dohnalo. Takže co doporučujeme? Já bych se u tohoto rád pozdržel, protože říkáme, je to dobrý začátek, ale do budoucna lze leco zlepšit. Doporučení 1 a 2 se týkají zlepšení struktury reportingu. Doporučení 3 říká, že když se plánují potenciální příspěvky pro jednotlivé rozpočtové položky, tak komise by měla zajistit, že takové plány budou založeny na realistickém a robustním zhodnocení potřeb v oblasti změny klimatu a na potenciál eh, té dané oblasti přispívat. Doporučení 4 Komise a členské státy by měly opravit ty nadsázky, ty nadsazené částky v tom rozvoji venkova, doporučení 5. Když eh, výroční konsolidace ukáže, že nějaké, nějaká očekávaná doporučení nebudou dosažena, komise by měla vytvořit akční plán pro danou oblast a měla by jasně říci, jak hodlá zajistit, že se ty plánované výdaje doženou. Ve spolupráci s členskými státy by komise v rámci sdíleného řízení měla rozvinout harmonizovaný a proporční systém pro monitorování skutečné implementace klimatických akcí a v souladu se svým rozpočtem a výsledkovou iniciativu by měla vytvořit eh, jasné indikátory pro všechny oblasti, které budou přispívat k dosažení cílů aby se zhodnotilo dosahování cílu redukce emisí a nebo jiná opatření EU. Tady to souvisí s vytvářením performance relating budgeting. Má to samozřejmě usnadnit také výměnu odsvědčených praxí mezi členskými státy. Nakonec číslo 7 tam říkáme, že má komise identifikovat ty oblasti, kde není plně využit potenciál pro klimatickou akci, například zejména Evropský sociální fond, a má vyvíjet akční plány pro navýšení jejich příspěvků. Komise a členské státy by měly navýšit mainstreaming klimatické akce v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a rybolovu, například tím, že budou vyvíjet nové nebo měnit nastavení aktuálních opatření. Takže abych to schrnul, naše zpráva o klimatické akci byla snad pochopitelně eh, eh, skeptičtější než to, co jste právě slyšeli od komise. Jsme přesvědčeni, že tato zpráva je však přesto validní. Říkáme, že zde existuje vážné riziko, že cíl EU utratit každé páté euro na klimatickou akci mezi lety 2014 a 2020 nebude nakonec splněn. Dosáhlo se určitého pokroku, ale v klíčových výdajových oblastech, což je, v pod, je, je to v podstatě většinou business as usual. Komise a členské státy by měly přeskoumat všechny možnosti a zajistit, aby skutečně došlo k přesunu financí do klimatických akcí. Jenom na závěr mi dovolte říci, že eh, ten eh, takový obecnější obrázek ohledně energetiky a změny klimatu, to je, to je tedy situace z loňského září, to byl takový přehled všech našich relevantních auditních prací za posledních pět let a také práce národních auditních institucí napříč celou EU. Když se podíváte do budoucna, tak tady na tom grafu zkrátka ilustrujeme eh, potřebné navýšení snah v oblasti emisí skleníkových plynů, abychom dosáhli našich emisních eh, a klimatických cílů, jak víte, roky 2020 a 2030. To jsou tedy, mají se omezit emise skleníkových plynů o 20 a 40 Do roku 2050 máme záměr eh, snížit emise o 80 až 95 oproti úrovním z roku 1990. Ta černá linka nalevo, to jsou historické emise, tam můžeme poznamenat, že se nám podařilo snížit emise o zhruba 1% za rok, eh, za těch 15 let do roku 2015. Podle EPA, abychom dosáhli cíle pro rok 2030, museli bychom tento roční průměr zvýšit na 1,5%, jinými slovy, musíme navýšit emise, eh, navýšit snižování emisí skleníkových plynů o 50% a po roce 2030 ta míra redukce bude muset být 3 až 4 krát Eh, větší než, to nedá, ten, než ten nedávný průměr. Jedině tak dosáhneme cíle pro rok 2050. Takže ve výsledku eh, cíle EU nebudou dosaženy, pokud nedojde k signifikantnímu navýšení snahy, což si bude žádat radikálnější změnu ve všech sektorech ekonomiky. A bude si to žádat také větší zaměření na to, co lze udělat, jak v oblasti veřejných, tak soukromých rozpočtů. Takže v tomto kontextu jsem vděčen oběma výborům za dnešní debatu, která je eh, velice vítána. A jeden snímek nakonec. Myslím si, že je potřeba se zaměřit také na tu finanční výzvu, a to v širším kontextu. Naše lenské preview identifikovalo sedm výzev, které záměrně zachováváme na vysoké úrovni tak, abychom informovali aktuální legislativní debatu zde v parlamentu a jinde. Uvidíte, že financování, které jsem tam zvýraznil, je jenom jedna z těch sedmi výzev. Eh, nelze je však vnímat izolovaně od těch šesti ostatních, protože všech těch sedm je nutných a eh, mezi sebou vzájemně závislých. Například lze argumentovat, že je pro vás jako legislátory stejně tak důležité, abyste správně nastavili regulační rámec v kontextu Eh, vaší velice důležité angažovanosti v projednávání legislativy takzvaného zimního energetického balíčku a související klimatické legislativy pro energetický přechod, tak abychom eh, podporovali zejména další výrazné soukromé investice, takže je potřeba správně naplánovat pobídky. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji za tuto prezentaci. Ona u některých bodů nevím, jak to říct, Řazal bych to window dressing. Ano, takže to je sice příjemná prezentace, ale já myslím, že to tam tak nějak bylo různě kosmeticky ošetřeno. Ano, ale o tom budeme mluvit za chvíli ještě. A teď má slovo pan Markus Trilling, který je koordinátor Climate Action Network Europe. Děkuji. Pane předsedo, dobré odpoledne. Já jsem dnes přišel, abych vám trochu něco tak přečetl mezi řádky Teď jsme slyšeli tady o tom window dressing. No, já pracuji pro síť eh, Climate Action, která má 150 skupin po celé Evropě a naším posláním je bránit právě změnám klimatu a z tohoto pohledu i mm, se díváme na víceletý finanční rámec eh, a na programy a Identifikovali jsme tam velký potenciál, jak eh, rozpočet by mohl lépe řešit změny klimatu. My jsme se ponaučili, vyvodili jsme lekce, které jsme transformovali v naši vizi týkající se budoucího finančního rámce. Za prvé, eh, naším eh, důvodem, naše raison d'être, jak jsme slyšeli, je, že článek 2 pařížské dohody vyžaduje, aby finanční toky pomohly zastavit změnu klimatu a e, evropský rozpočet v podstatě a každý výdaj z rozpočtu to je finanční tok a je třeba, aby byl každý ten tok <laughs> testován, zdali je v souladu s pařížskou dohodou. A kolegové z účetního dvora již ten graf ukázali a vlastně my jsme proti. Musíme, protože musíme dramaticky snížit ty emise způsobené člověkem. A kdybychom splnili ten 20% cíl, slyšeli jsme, že 40% cíl nebude splněn, pokud budeme snižovat eh, stejným tempem jako teď a také víme, že je třeba vyvinout daleko větší úsilí, abychom eh, dosáhli těch 80-95% eh, snížení. A je třeba tedy zintenzivnit úsilí a já, musím, a já vám ukážu, jak to lze řešit z rozpočtu. A e, ten rozpočet může pomoci, aby ta transformace byla snažší, hladší a aby pomohla snížit emise v Evropě. Tady vidíte ty emise na sektory, podle sektorů hm, v roce 2015, takže proti tomu roku jsme to porovnávali. A uvidíte, všechny sektory lze financovat, jsou způsobilé pro financování. A některé ty sektory v podstatě jsou e, zásadní vůbec pro přežití a vývoj sektoru. A politika soudržnosti. Komise mm, do konce května představí návrh, ale rozpočet samozřejmě je vytvořen z jednotlivých programů a očekáváme, že na konci května budeme mít předpis o soudržnosti a později v programech se rozhodne, eh, zdali to financování politiky soudržnosti, zdali se to dá do spalování dopadů nebo do eh, oběhového hospodářství, recyklace. A takže nyní, hm, tedy v zemích soudržnosti, tak tam hlavně se financuje doprava a silniční infrastruktura. Pokud chceme snížit emise z dopravy, tak je třeba přijmout rozhodnutí, jaké jsou priority a podmínky pro budoucí financování sektoru. Bude to základní infrastruktura, anebo to budou ta opatření, která eh, pospoří přechod k udržitelné mobilitě lidí a zboží. Politika soudržnosti, pokud eh, se bude, například znamená, že se bude investovat do energetické účinnosti budov, eh, které musí snížit emise, eh, topení a chlazení, ale také je to tam, ten, ten plášť budov. Uvidíme, že tady je obrovský potenciál na financování. <clears throat> Další. CEF. Connecting Europe Facility. Nyní tady vidíme, že eh, se upřednostňuje plyn. Eh, dvakrát více se financuje plynová infrastruktura ve srovnání se propojením elektrických sítí. Víme, že zde jsou nedostatky na eh, trhu, na trhu je, že nedostaneme tu eh, energii z větru ze severu a eh, solární z jihu nedostaneme eh, do velkých měst kvůli tomu, že se není propojení. Takže musíme mít i reformu SZP, která se bude týkat toho, že budeme podporovat snižování emisí. Výzkum a inovace. Vlastně poprvé zde Eh, v sektorech, eh, tedy ETS, eh, tak mm, se zvyšuje podíl zelené technologie a pokud chceme být lídrem, tak je to program výzkum inovace, který k tomuto přispěje. Cohesion policy SD invest- se zaměřím na politiku soudržnosti, což je investiční nástroj právě pro tyto sektory, které spadají pod effort sharing. Víme, že v řadě zemí financování politiky soudržnosti, to je hlavní nástroj financování veřejné infrastruktury. Takže podíl strukturálních eh, fondů ve všech eh, výdajích veřejných, veřejného sektoru. Máme na zemi, kde to je až 40 z evropských fondů. A jsou to tedy i ty eh, úvěry, půjčky z EIB, ty rámcové půjčky, potom, eh, eh, potom eh, ten pakový efekt na soukromé investice. Takže mm, to, jak se to bude plánovat v těchto zemích a regionech, tak to je důležité. A tak se potom budou ty regiony rozvíjet. Takže to je to rozdělení, jak se vynakládají prostředky z politiky soudržnosti. Tady máme podnik, pod, podporu podnikům, investice do, do lidí, sociální inkluze, eh, mm, školení, vzdělávání, doprava 20%, životní prostředí 10% a energetika 8%. Když se podíváme na eh, tu energetiku, na těch 8%, tak uvidíme, že tam pořád to budou fosilní paliva, respektive plyn, což není slučitelné s Paříži, a také i velké gro jde na energetickou účinnost, to je pravda. Nicméně eh, Institut pro výkonnost budov nám ukazuje, že asi 4 politiky soudržnosti se vynakládá na budovy, na stavebnictví. Tady je obrovský potenciál. To tež platí, když se podíváme na hardware. Eh, mm, eh, zde vidíme podíl obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti a Smart Electricity Management eh, ve, ve všech těch fondech soudržnosti 4 až 5 eh, největší příjemce 9 je, takže ten eh, přechod na čistou energii, to vidíte, že není priorita, když se podíváme na alokace z fondu soudržnosti. Když se podíváme na dopravu, 20 naší politiky soudržnosti E, víme, že v těch rozvinutých regionech nelze financovat mm, silniční komunikace, ale e, vidíme, že když jde o komunikace, tak většinou to jde do dálnic. To je sice asi nutné, ale otázka je, kde jsou ty peníze e, na Eh, změny v dopravě, to znamená na ta nová řešení mobility, mobility ve městě či přepravy zboží. Toto je mm, CEF v dopravě a většinou z toho se financují železnice a dva, dva, dvakrát více plynovodů než eh, elektrických sítí, takže vidíme, že Evropa má problém s propojením elektrických sítí pořád a potom dotace fosilních paliv. To není vůbec souladu s pařížskou dohodou. My podporujeme plynovou infrastrukturu, plynovody, 2 miliardy, teď trochu urychlím, zrychlím, 20%, eh, klimatická akce, 20%, o tom jsme slyšeli, a 106, eh, 106 eh, tedy miliardy v politice zemědělství SZP, takže tam také by to mělo jít na zlepšování klimatu a zbytek 40% to je tedy železniční infrastruktura. To je důležité, když se podíváme na hardware, eh, eh, mm, mm, transformace mobility, tak tady vidíte velký prostor na zlepšení financování. Ano, climate action. Co je climate action? Z toho musíme přece vyloučit plynovou infrastrukturu, plyn a potom je zde velký potenciál abychom eh, působili v klíčových sektorech pouze a v klíčových regionech. A jak? Musíme mít eh, vyšší cíl, to znamená více vyčlenovat prostředků na eh, klima, životní prostředí, tím zlepšíme výkonnost klimatických akcí, Eh, eh, tedy inteligentní sítě, distribuci elektřiny a mm, potom i metodika, jak eh, měřit výkonnost, obnovitelné zdroje a potom celý ten rozpočet musí být vynakládán pouze na to, co je blahodárné pro klima, to znamená skončit s financováním plynu a například um, Mm, strategie elektrifikace, dekarbonizace průmyslu a v neposlední řadě evropské fondy musí být v souladu s, s členskými státy, jejich politikami a proto musíme mít dlouhodobý tematický přístup a další příležitostí právě budou ty národní plány eh, členských států do roku 2030 a zde mm, je třeba aby členské státy více se zavázaly k plnění klimatických cílů, je třeba hovořit o těch rezervách výkonnosti či pobítkách, které třeba jim dávat, aby byly ambicioznější. A teď se blížím k závěru. Rozpočet je malý, když to porovnáme s dalšími finančními toky, ale měl by se zaměřit na, eh, eh, na zemědělství, dopravu, města a na klíčové eh, Eh, regiony, především ty méně vyvinuté na východě, takže na to by se měl zaměřit. A je zde obrovský hm, zatím nevyužitý potenciál zvýšit klimatické akce. A tady nejde o revoluci, můžeme vyjít ze stávajících struktur, jako earmarking, jako incentives, jako pobídky, kondicionalita a potom eh, a je třeba, aby to bylo vždycky propojeno všechno s těmi národními plány do roku 2030, které se týkají boje proti změnám klimatu. Děkuji za tuto vizi, velice optimistickou, odvážnou, a protože vidíte, že tady je před námi velká možnost udělat pokrok. A teď Eh, otázky odpovědi, pokud někdo chce zareagovat na tato tři expoze, která byla skutečně velice ilustrativní, poučná. Já chci poděkovat všem řečníkům. Kdo jako první? Pan Howard. Okay, um, several things come out of Vyplynulo z toho několik věcí. Především, pokud jde o zprávu účetního dvora – já jsem si to přečetl před nějakou dobou s velkým zájmem. A diskutovali jsme také o zprávě, o které jsme hlasovali dnes dopoledne o budoucnosti zemědělství. Pokud jsem té zprávě dobře porozuměl, tak tady šlo o to, že takové finance, jako jsou finance na klima nebo to zelené financování, je často jen považováno za podporu příjmu pro zemědělce, které už existuje. A že v podstatě nedosáhne takovéto financování toho převratného účinku, který očekáváme. Jaké kroky bychom podle vás měli podniknout? Za druhé, pokud jde o uvědomění si potenciálu k transformaci u dopravních sítí, u dopravní politiky. Není to tak, že u těch snah o zelené dopravní sítě, investice, které jsou vyžadovány pro nové dobíjecí stanice a pro ty jejich sítě, aby elektromobilita mohla dobře fungovat, je příliš eh, tedy tato investice vysoká, že vlastně je v podstatě vyloučeno, aby v rámci tohoto rozpočtu se tyto sítě rozvinuly. A pak je zde další oblast, která souvisí s politikou soudržnosti. Jaké jsou specifické fondy, které by měly být vyhrazeny na odklon od eh, uhlíku? A potom další věc, eh, to je určena pro komisi. My vidíme, že se snažíme třeba zpřístupnit eh, tuto sumu v rozpočtu nebo v víceletém finančním rámci jako určitý zlomek, určitý podíl, který je vyhrazen na financování klimatických akcí. Ale mechanismus, který to má vynutit, je podle mě vágní, anebo tedy nedostatečný. Takže pokud chceme, aby ta naše rozpočtová přání byla splněna, co máme udělat? Máme restrukturalizovat rozpočet, máme vytvořit zvláštní podmíněnost, anebo co by to mělo tedy být, aby to dosáhlo tedy opravdu toho účinku, který očekáváme? Děkuji. A nyní má slovo paní předsedkyně Gresle. To je zvlášť. Děkuji mnohokrát, to bylo skutečně velice zajímavé, to, co jsme tady teď viděli. A člověk se tak ptá, když vidí ten význam, který dáváme změně klimatu a e, tomu financování protiopatření, tak si skutečně říkáme, jak jsme vůbec mohli dosáhnout takovéhoto výsledku. Já se chci zeptat komise, jaké závěry z toho Eh, vyvádí a jak to půjde vůbec dál. Protože eh, to, co, se, co zatím děláme, se zdá být úplným protikladem toho, co říkáme. A co do financování změny klimatu, tak ty kroky, které provádíme, jsou až příliš malé. Když se podíváme třeba na to ozelenění, tak tady jsme měli zprávu účetního dvora na toto téma. No, a já skutečně bych ráda slyšela od komise, jak tu celou věc vůbec vidí, protože řekla bych, že to, ta, ta, ta veškerá snaha, ty, ta, ta slova, která tady generujeme, vůbec pak neodpovídají našim činům. Děkuji vám. Do další bych chtěl vystoupit? Pan Tarant? Yeah, I have um, very quick two questions to dvě rychlé otázky na komisi. Jedna obecná. Souhlasíte obecně s tím, co říkal účetní dvůr? Nebo nesouhlasíte? A druhá věc, program LIFE. Jaká je perspektiva tohoto programu v příštím víceletém finančním rámci? A pak ještě stručná otázka na účetní dvůr. Zvážili jste někdy že audit by měl být proveden u té neklimatické části rozpočtu, protože to může mít velký dopad eh, na klimatickou změnu. A konečně nemám žádnou otázku pro pana Trillinga, protože ten hovořil za mě hovořil o, mé, o tom mém zeleném svědomí, které je ve mně hluboce pohřbeno kvůli politickým eh, tlakům. Už nikdo? Takže dovolíte, abych položil otázku já? Překvapuje mě především to, že komise je toho názoru, že jsme na 20% evropského rozpočtu a evropský rozpočet představuje 1% evropského HDP, takže 20% z 1% to je žádná celá 2% evropského HDP. Takže zhoršení klimatu je takové, že by z toho mohlo vyplynout ukončení života na Zemi, zánik života na Zemi, což je bezprecedentní záležitost. To by byl konec lidského druhu a veškeré evoluce. Žádná celá 2% HDP na takovouto prioritu, to je trošku málo. Takže máte prostředky? Účetní dvůr nám řekl, že je tam trochu window dressing. To znamená, pokud dáme stranou ty malé kosmetické drobnosti, tak bychom mohli dosáhnout žádná celá 15 HDP. Ale velmi zajímavé je měřit úsilí, které bylo dosaženo v Evropě. Máme prostor, jak změřit to úsilí, které bylo dosaženo v Evropské unii a v jednotlivých státech? Můžeme to nějakým způsobem porovnat? Jste toho schopni? A slovo mají naši tři experti. Nevím, kdo chce vystoupit jako první. Pan Urel. Budete spochybňovat eh, pochybnosti vyjádřené účetním dvorem ohledně upřímnosti vašich slov? To já bych si nedovolil spochybnit závěry účetního dvora. Chci říct tři věci. Několik poslanců se zeptalo, jaká je vlastně situace. Já si myslím, že tato otázka jde mnohem dále, než je můj dnešní úkol. A sice sledovat, nebo tedy hovořit o sledování výdajů na klima. To, co tady děláme, je poměrně skromné. My pouze měříme vstupy z evropského rozpočtu. My nejsme schopni měřit výstupy. Nemůžeme tedy mít žádný názor na to, jak to vypadá ohledně toho mechanismu, čeho bylo vlastně dosaženo. A to mě přivádí ke druhému bodu ohledně účetního dvora. A ohledně toho, zda komise souhlasí s kritikou. Komise je obeznámena s reakcemi účetního dvora, které vyplývají z toho, co zde zaznělo. My jsme Pokud jde o doporučení, které se týká možných přehnaných odhadů, především pokud jde o oblast rozvoje venkova, tak my jsme přišli na to, že ta metodika může být eh, určitě dopracována v roce 2021 a později. My nevíme, zda by bylo opravdu rozumné měnit metodiku uprostřed eh, MMF, víceletého finančního rámce, protože musíme zachovat jistou konzistentnost své metodiky. To je alespoň tedy názor komise. Pokud je o doporučení účetního dvora, nemůžeme akceptovat, eh, že, protože by to zvýšilo administrativní zátěž eh, také na úrovni členských států. Alespoň tedy nemůžeme tato doporučení akceptovat v této chvíli. Konečně můj třetí komentář se týká otázky toho, co může udělat rozpočtový orgán. Pochopitelně ten nástroj sledování výdajů na klima, to je pouze nástroj eh, pro reporting, eh, ale vedle něj je zde mnohem větší a důležitější příležitost eh, pro novou generaci programů EU. Komise předloží své návrhy v průběhu května, první poloviny června. Jsem si jist, že to získá dostatečnou pozornost eh, pro otázky klimatu. Ale je zde samozřejmě také možnost eh, pro to, aby zasáhl zákonodárný orgán, například eh, aby navrhl kondicionalitu nebo aby podpořil návrhy, které předloží komise. A to je zatím z mé strany vše, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, pane Ureli pan Vin Owen z účetního dvora. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím vyřešit eh, vše, co zde tedy zaznělo. Nejdříve tedy děkuji panu Howardovi za otázky. Děkuji také za to, že jste zmínili tu zprávu o ozelenění. To je tedy nová zpráva. Je plně v souladu s tím, co jsme vyjádřili i v té předcházející zprávě, kde jsme hovořili o zemědělství. My říkáme, že ozelenění pravděpodobně nezvýší klimatickou účinnost, pokud jde o zemědělství. Komise nedostatečně rozvinula své ambice je nepravděpodobné, že ozelenění přinese podstatné zlepšení životního prostředí a klimatu a bude se tato změna týkat pouze 5% obdělávané půdy. My v tom ale nikde neříkáme, že by to nemělo být uděláno, ale pokud jde o hodnotu peněz, které budou vynaloženy, tak tam je určitě prostor ke zlepšení. Pokud jde o tu druhou otázku, ohledně ozelenění a příští rok a, a ohledně té sítě, kterou potřebujeme, abychom mohli napájet elektromobily. Určitě vás potěší, že se dozvíte, že vedu zvláštní zprávu o strategiích komise, pokud jde o skladování energie po Evropské unii. My se díváme jak na statické skladování, to znamená v rámci kapacity sítě a mobilní skladování, což může být například eh, v dopravních prostředcích, jako jsou automobily. Takže doufám, že příští rok, na začátku příštího roku, budu moci přijít a zodpovědět eh, ty vaše otázky ještě přesněji. To bude důležitá věc, komise v tom podniká celou řadu iniciativ, eh, ale my můžeme zvážit právě s ohledem na to, zda je zde nějaká nová strategie a zda dosahujeme větší hodnoty. Dále jste se ptali na soudržnost, na earmarking, na odklon od eh, uhlovodanů uhlovodíkových paliv. Takže tady mám eh, i odkaz na zprávu, kterou jsme udělali ve třech členských státech, eh, kde dochází k odklonu od jádra. My víme, že jsou regiony Evropské unie, kde místní společenství a zaměstnanost a průmysl je velmi závislý na průmyslu založeném na uhlí a průmyslu založeném na jádře. A tam budou potřebné hluboké změny i v sociální oblasti. Takže doporučujeme flexibilně používat evropské zdroje, aby se zvládla a podpořila sociální transformace, která bude nutná v těchto regionech, kde bude muset proběhnout tato změna. A Já eh, chápu, že tomu věnujete pozornost a těším se v této věci na návrhy komise. Pokud jde o financování klimatických změn, zde je zde mechanismus pro větší vymáhání. Audit eh, ten se dívá na věci až poté. My jsme nezávislí. My třeba 4-5 let poté se díváme na to, zda se věci napravily. Pokud bude mainstreaming pokračovat eh, v příštím období, to je tedy na vás, ne na nás, ale já si myslím, že by to bylo dobré, tak bych byl velmi překvapen, kdyby se účetní dvůr nevrátil a nepodíval se na to, zda některé z jeho doporučení byla či nebyla implementována v příštím období. Ale souhlasím s tím, musíte být eh, nároční, pokud jde o požadování postupu na zodpovídání se z toho a zda byla tedy dodržena ta naše doporučení. Paní Kresle. Já vás tady vítám, rád vás tady vidím jako předsedkyně jedno z nejdůležitějších výborů, ale vaše otázky směřovaly ke komisi, takže já vám odpovím někdy jindy. Pane Tarande, vy se ptáte, zda můžeme auditovat neklimatickou část rozpočtu. To je zajímavé, my si vyslechneme všechny, podíváme se na to s ohledem na náš roční program? Myslím si, že je to velmi zajímavá otázka. Já jsem explicitně řekl, co jsme nepokryli a to jsme v tomto případě nepokryli. Když se dívám na části evropského rozpočtu, tak tam byly velké části, kde třeba se používá, oblasti, kde se používá hodně betonu a tam si musíme klást otázku, zda je to kompatibilní s klimatem. Kdyby ten rozpočet byl stoprocentně v souladu s klimatem, to by byl fascinující, ale opravdu velmi složitý audit. Takže já se na to podívám, ale nevím, jestli to mohu slíbit. Pane předsedo, pane Artuji, vy jste položil několik otázek a také ty vaše úvodní poznámky, které zazněly, vyvolaly otázky. A já bych rád při této příležitosti řekl, že my jsme neauditovali výdaje EIB, my jsme se tím zabývali, zda bychom do budoucna měli jako účetní dvůr auditovat všechny struktury. My neříkáme nemainstreamujte, my říkáme, je to děláno v souvislosti tedy s pokrokem, ale pokud jde o metodiku, tak ta musí být určitě zlepšena, může být zlepšena především v zemědělství a komise, doufám, se bude snažit v budoucnosti reagovat na naše doporučení. Pokud jde o výzkum a vývoj nebo Evropský sociální fond, který nemá cíle v oblasti klimatu, tak já myslím, že když jsme to auditovali, tak jsme zjistili, že pouze 1,4 tohoto rozpočtu byly vynaloženy na klimatické akce, což je tedy opravdu složité, takže určitě tam se toho může udělat více. Pokud se díváme na celkové výdaje na klima, pane předsedo, tak my neděláme audit eh, na úrovni jednotlivých členských států. Na to jsou jiné velmi dobré národní instituce, jako třeba francouzský Cour de compte. My s nimi už spolupracujeme. Jejich úkolem ovšem eh, je dívat se na to, jaké mezery tam byly při uplatňování doporučení. Takže my s nimi budeme i nadále úzce spolupracovat, ale jako takový my jsme auditory evropského rozpočtu. Děkuji. Ano, ale národní svrchovanost v oblasti auditu víme, k čemu může vést. Účty jsou eh, svrchovaně věrohodné v zájmu národní svrchovanosti. Já si myslím, že tam by měla být eh, požadována minimální konvergence norem, které uplatňujete vy při svých auditech. Bylo by dobré mít globální pohled na Evropu, protože pokud je o klima, to, co můžeme udělat, se žádná celá 15% evropského HDP prostřednictvím evropského rozpočtu, to je opravdu velmi okrajové. Pokud zároveň členské státy budou eh, přetrvávat eh, v tom, že budou dělat akce proti klimatu, tak to nebude mít žádný smysl. Takže pokud já mám nějaké doporučení, tak bych byl rád, kdyby účetní dvůr mohl koordinovat eh, aktivity národních účetních dvorů, aby to, co říkají lidé, bylo stejně sledováno všude. Možná bych mohl zmínit jednu věc, která by nám mohla pomoci a my bychom byli určitě nakloněni zvážit ten váš návrh jako balíček součas, nebo jako součást energetického balíčku by komise chtěla, aby ta část, která teď bude přicházet do trialogu, aby tedy bylo navrženo, aby pro časové období 2021 až 2030 byly předkládány programy v oblasti energetiky a aby každé dva roky byly předkládány zprávy a v reakci na tyto zprávy byly poskytovány zpětné vazby. Pokud se prokáže, že tyto plány budou kvalitní, tak eh, Není zde žádný důvod, proč by tam neměly být informace o tom, kolik eh, členský stát na tuto oblast vydává a my bychom to potom mohli auditovat. Je tam spousta různých jestli a kdyby, ale jak říkám, je to věc, která je více ve vašich rukou. Nicméně vypracovávají se návrhy, abychom dostali přesný přehled, eh, o který vám možná jde. A jakmile to bude zavedeno, tak bude mnohem jednodušší pro auditory pohybovat se jak na národní úrovni, tak na úrovni účetního dvora. Podívat se na to, co se udělalo. A pokud o mainstreaming, tak eh, tam bude určitě prostor ke zlepšení a my k tomu můžeme pomoci. Možná úředníci komise k tomu budou chtít něco dodat, ale alespoň tak jsem pochopil ten současný návrh. Děkuji, pane Ouvené. Pane Trillingu, pokud to bude stručné, tak prosím. Mr. Owen the question. No, děkuji velice stručně. Pan Owen už odpověděl na tu elektrickou infrastrukturu v politice soudržnosti a přechod na cíle nízkouhlíkové, eh, respektive na eh, eh, ty cíle zde v této oblasti. Jenom jedna poznámka co do toho kohezního strukturálního dopadu, který to může mít koheze pod stílenou zprávou, jakmile Komise a členské státy odsouhlasili tu partnerskou dohodu a operační programy. Implementace a výběr projektu je pak v rukou členských států. Já mohu říci, že v reálu je politika soudržnosti velice často eh, otázkou podpory globálního rozpočtu pro jednotlivé země. Proto si myslíme, že silná harmonizace s tím, čemu můžeme říkat eh, klimatické energetické cíle 2030 v rámci toho národního plánování je velice důležité pro spuštění toho přerodu eh, v těchto eh, konkrétních sektorech. Děkuji. Děkuji. Děkuji. To bude zatím vše, protože bohužel nás tlačí čas a my musíme nutně ukončit toto slyšení nejpozději 17, 40. 30, ale bude to 40. Protože v 17.45 se musíme přesunout do dalšího sálu, abychom se přidali ke kolegům z výboru DEVE. Teď bude tedy zahájen třetí panel, a to je panel který se týká věci, ohledně jsme všichni velmi optimističtí, jak dosáhnout toho, že všechny výdaje z evropského rozpočtu přinesou přidanou hodnotu, pokud jde o společné priority. A jakou cestou bychom se měli ubírat, abychom vytvořili rámec pro klima a energii po roce 2030. Máme zde tedy pana Morice Šefra, který je Eh, konzultantem z Ecofisu. Um, uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Díky za pozvání na toto veřejné slyšení. Už jsme slyšeli mnoho velice zajímavých eh, myšlenek a doporučení, takže doufám, že tu diskuzi teď obohatím určitými dalšími doporučeními, i když třeba některé ty snímky jste už eh, viděli. Eh, já jsem tedy z Ecofisu, což je globální konzultační společnost, která má pět kanceláří napříč Evropou. Patříme Eh, americké firmě Navigante. Máme více než 600 odborníků v oblasti energetiky, klimatu a životního prostředí. A v rámci Ecofisu máme více než 30 let zkušeností v oblasti konzultace v energetice a životním prostředí. Chceme dosáhnout udržitelné energie pro všechny. Chtěl bych se dotknout několika málo bodů, Tady to je klimatický energetický rámec eh, pro rok 2030 a investiční potřeby, což vede k přidané hodnotě v EU. Poté za druhé mainstreaming a výdajové cíle pro klima. Dotknu se také sledování a reportingu ohledně výdajů na klima. Řeknu něco k indikátorům emisí skleníkových plynů v jednotlivých výdajových oblastech a, ohledně, a budu hovořit ohledně té tzv. uhlíkové stopy. A než se dostanu ke svým závěrečným doporučením, tak bych také rád zdůraznil dva klimatické projekty, které jsou vlastně poměrně malé, ale i tak eh, jsou důležité. Jednak je to program LIFE a potom program Intelligent Energy Europe, což je vlastně program, který skončil v roce 2013. Takže klimatické a energetické cíle pro rok 2030. Dovolte mi to říct ještě jednou jako takový úvod, čímž se dostanu k té přidané hodnotě v EU. Máme zde 40% cíl v roce 2030, obnovitelné energie 27% a zlepšení energetické účinnosti alespoň 27%. Aktuálně probíhá debata o tom, zda a pokud ano, tak do jaké míry chceme tyto cíle navyšovat a Evropský parlament se rozhodl navýšit jak ten cíl obnovitelných zdrojů, tak energetické účinnosti na 35% a uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě ty cíle představují příspěvek EU k pařížské dohodě. Aktuální studie, která byla provedena pro komisi, odhadla, že ta investiční mezera, abychom dosáhli eh, toho klimaticko-energetického cíle pro 2030, je 178 miliard euro za rok. Tedy jsou to dodatečné náklady, dodatečné výdaje. Zdůraznit je potřeba význam nasměrování těch dostupných financí právě na zelené projekty, na energetickou účinnost, obnovitelné zdroje energie, udržitelnou dopravu, udržitelné zemědělství. A ukazuje to rovněž význam evropského rozpočtu a roli, jakou ten může hrát. Takže na úvod pan Owen zmínil že rozpočet EU jako takový nemůže dostatečně naplnit naše investiční potřeby, ale hraje velice důležitou roli tím, že v podstatě využívá pákový efekt na veřejných financích a jiných ehm, oblastech tím, že jak si plněji využívá ty investiční možnosti. Ten klimatický mainstreaming teď komise zavádí v různých oblastech. Máme tam eh, takovou minimální výdajovou hranici, my tomu říkáme klimatická kvota. Evropský rozpočet, jak tady zaznělo, slouží také jako vzor pro ostatní členské státy EU a může udávat představu o tom, jakým způsobem by rozpočty mohly vypadat. A já si myslím, že to je něco, na čem můžeme zapracovat, tedy jak bychom mohli rozpočty členských států učinit zelenějšími tím, že bychom zavedli nějaké minimální výdajové cíle nebo že by eh, ty cíle byly jaksi odolné vůči tomu cíli pro, 2000, pro rok 2030. Teď, když se dostanu k té přidané hodnotě EU, co se týká tedy mainstreamingu a minimálních výdajových cílů, tak eh, Tady je určitá přidaná hodnota, kterou to sebou přináší. A hlavně spočívá v tom, že tím výrazně navyšujeme výdaje. Eh, já tady mám těch 180 miliard euro, což je tady založeno na eh, hodnotě eura z roku 2011, dnes je to ještě víc. Ale eh, v minulém rozpočtu to bylo pouze 7 a e, v rámci evropských strukturálních a investičních fondů financování na klima se zvýšilo z 12 na 21 Takže já si myslím, že toto navýšení e, výdajů a zvažování klimatu v různých politických oblastech ukazuje, že takové cíle mají přidanou hodnotu a že by se v nich mělo pokračovat i v příštím víceletém finančním rámci, ať už v této nebo poněkud jiné podobě, ale v zásadě je v tom potřeba pokračovat. Jen velice rychle bych zmínil i toto, to už jsme viděli. Tady ta čísla jsou z roku 2017. Ten hlavní výdaj je SZP, společná zemědělská politika, pak 27% politika soudržnosti, 7% horizont 2020 a 1% LIFE a e, námořní a rybolovný fond a ostatní oblasti. Takže tady vidíme, a bylo to také změno, že můžeme udělat daleko více v těch ostatních oblastech, jak tu zaznělo, zejména například v oblasti bezpečnosti a občanství nebo v oblasti Evropského sociálního fondu. Tady opět velice rychle, protože nám dochází čas. Když se podíváme na ty nejrůznější částky výdajů na klima a na ty očekávané částky na roky 2018 až 2020, tak bych chtěl zdůraznit, že vlastně pořád máme čas eh, podnikat určité kroky, nicméně očekávání nejsou, že dosáhneme těch 20% v příštích letech. A to je podle mě poučení, které si musíme vzít do příštího víceletého finančního rámce, že se nesmíme dostat do situace, kde máme určité zkušenosti, ale ani tak nemůžeme vydat 20% našeho rozpočtu na klima. Takže já bych řekl, že akční plány a řádné hodnocení toho, jak můžeme v politických oblastech přispět k těm 20%, to je to, co tady teď právě potřebujeme. Tak, teď zlepšený reporting a sledování oblasti klimatu. Eh, účetní dvůr to velice hezky popsal ve své zprávě, ty takzvané Rio markry. Máme rozdíl mezi eh, markry OECD a koeficienty EU, například těch 100%, eh, ty 100% klimatické koeficienty, asi to na tom snímku nepřečtete, vidíte? Asi ne. No ale eh, to znamená výrazně přispět. Podíváme-li se na OECD markry, tak u nich to je jenom ten 40% marker. Takže tady jsou velké rozdíly Eh, v tom, jak eh, se jak si používají markry v oblasti těch výdajů, což může vést k těm nadsazovaným odhadům, jak tady zaznělo ze strany účetního, uh, účetního dvora. Takže aktuálně nemáme žádný konzistentní systém reportingu, takže to je potřeba zlepšit. Je potřeba zlepšit sledování a je potřeba zlepšit vykazování což by pak tedy eh, se přidalo k těm akčním plánům, jaké už jsem zmínil, tedy výroční reporting ohledně financování, zda jsme na správné cestě a co musíme ještě udělat. Co se týká té tzv. uhlíkové stopy. Aktuálně komise sleduje částky, tedy počet utracených euro na klima, ale nesleduje dopad těch výdajů na klima jako takové. Takže jeden návrh by byl, aby se vykazovalo eh, alespoň ex ante nebo i ideálně ex post eh, v indikátorech jako eh, úspory skleníkových plynů a nebo emise skleníkových plynů jako takové. Aktuálně to ale neprobíhá, takže nelze sledovat, do jaké míry výdaje v EU vedly k úsporám a do jaké míry vedly ke generování dodatečných emisí skleníkových plynů. Máme tady zprávy SZP, máme tady zprávy ERDF, Horizont o tom neinformuje vůbec. Takže to bychom měli mít napříč všemi výdajovými oblastmi. Dál, tady máme takový velice rychlý přehled, protože už jsem překročil alokovanou dobu, že ano. Eh, je zde určitý nedostatek eh, těch zemí EU13 eh, ve využívání programu LIFE nebo EFSI nebo Energy Efficiency Fund. To, ta, ta, ta černá část je tedy to EU13, ta zelená část je EU15, takže to, na tom je potřeba zapracovat. No, když mi ještě dovolíte, tak skutečná, skutečný enforcement programu LIFE to je něco, co musíme zvažovat, protože ta klimatická část toho programu je stoprocentně klimatickým programem a každé další euro utracené na LIFE znamená každé euro na 100% pro klima. No a nakonec eh, Intelligent Energy Europe – to byl velice pozitivně hodnocený program. Opět na 100% přispíval na implementaci klimatických akcí a já bych rád doufal, že by Evropský parlament mohl uvažovat o tom, zda by takovýto program nemohl být znovu zaveden a e, to tedy na vyšší míře než těch původních 50 milionů oproti těm 800 miliardám horizontu 2020. Tak a teď už se dostávám. Nakonec veškeré výdaje EU musí být harmonizovány s cíly 2020 a 2050. Je potřeba pokračovat v tom minimálním výdajovém cíli pro klima, je potřeba zavést robustní sledovací a vykazovací systém výdajů, je potřeba zajistit hodnocení uhlíkové stopy evropsky financovaných projektů. Země EU 13 by měly být podporovány v tom, aby více využívaly klimatické fondy EU a je potřeba pokračovat ve stoprocentně klimatických programech, jako jsou třeba LIFE nebo IEE. E. Děkuji vám. Merci. Děkuji on vous bouscule, j'en suis vraiment désolé, mais comme... Já se omlouvám, musím na vás potlačit, eh, ale jelikož vy nám všechno pošlete, tak se všichni s tímto seznámíme. A nyní má slovo další druhý expert, pan Ero Irio Koskinen, ředitel Green Budget Europe. Děkuji, pane předsedo, vážení hosté, je to pro mě velká čest, že vám mohu tady přednést náš pohled na téma. Velice stručně představím Green Budget Europe, což je evropská platforma expertů, kteří hmm. propagují environmentální fiskální reformy a eh, tržní nástroje, které se snaží snižovat škodlivé dopady ekonomické činnosti na životní prostředí. Takže tato prezentace ta bude eh, se opírat o dvě zprávy, které jsme vyprodukovali v roce 2016. Jedna se týkala našich vlastních zelených zdrojů a druhá se týkala zelených daní eh, takže začnu tím, že nejprve se podívám na ten systém, stávající systém vlastních zdrojů. Jak asi dobře víte, tak většina evropského rozpočtu se financuje de facto z národních příspěvků, buď eh, z hrubého národního produktu a nebo ze zdrojů z DPH. Takže to vedlo tomu, že eh, v tom eh, každoročním rozpočtovém procesu, tak členské státy, rada, jak si eh, mm, jsou takové laxní přispívat a každá země bojuje za just retour, jak tomu říkají, chtějí všichni, aby se jim ty peníze vrátily spravedlivým způsobem, což není určitě dobré pro budoucí evropskou integraci. Zdálo by se tedy zcela přirozené z tohoto pohledu eh, pokusit se diverzifikovat eh, eh, zdroje evropského financování a postupně přejít k skutečným vlastním zdrojům, což samozřejmě by i zvýšilo roli parlamentu a i to, že vyjednávání o rozpočtu by znamenalo, že všichni se více budou angažovat. Já jsem přesvědčen, že konečný cíl by měl být mít společný evropský rozpočet. Jehož cílem bude dvojí dividenda. Jednak z financování tradičních evropských aktivit, tak mm, samozřejmě s tím, že to musí v souladu s našimi mezinárodními závazky, které se týkají rozvoje, které se týkají klim, změn klimatu, anebo snižování, zhoršování degradace životního prostředí. A takže z těchto dvou zpráv eh, jsme identifikovali několik alternativ vlastních zdrojů, eh, které zde jsou uvedeny, takže eh, daně z paliv, uhlíku, energetiky, zelená cla a v poslední řadě i ty, mm, podle vývoje diskuzí nyní to vypadá na příjmy z ETS a daň z plastu. Takže když začneme eh, eh, tou daní eh, na, z paliva, víme, že doprava v podstatě je jediným sektorem, kde ty emise pořád ještě stoupají. A kromě toho doprava také je hlavním přispěvatelem znečištění vzduchu, což je škodlivé pro zdraví lidí. A kromě toho v řadě členských států existují velké rozdíly cen paliv což způsobuje hm, narušení na vnitřním trhu, potom lidé cestují, jenom kvůli tomu, aby si tam natankovali jinde. Takže bychom měli tedy především eh, snížit tedy ty rozdíly v cenách a tím se sníží tato eh, palivová turistika a i ty externality s tím spojené vedlejší efekty jako zácpy dopravní a znečištění vzduchu. A potom zavedení uhlíkové daně. Další eh, příjem. Cílem je eh, nastolit rovné podmínky mezi různými zdroji energií, eh, minimál, stanovení minimální ceny za emise, mm, tedy, tedy té, co zatím, to, to znamená to, co zatím nespadá pod ETS. A kromě toho, že tím bychom ukázali, že Evropská unie eh, bere vážně závazky z Paříže a z UNSDG, tak navíc by to i přispělo k vývoji těch nízkouhlíkových alternativ. Třetí varianta je zavést eh, energetické daně. A tady by šlo o to zvýšit i Eh, eh, mělo být o obsah energie a ne o objem. Zatím tomu tak není. To znamená, eh, to znamená nejméně zdaňované až nejvíce zdaňované by to měly být. Mělo by se takto diverzifikovat a samozřejmě v souladu s cíly energetické účinnosti. A potom zde máme zelené clo, to je další alternativa. To by vlastně Mm, byla taková adaptace na hranici, tak abychom jak si kompenzovali ty cenové výhody, které některé státy třetí země mají, když vyrábějí zboží eh, podle nižších environmentálních norm a pak to prodávají na vnitřní trh. Takže tady bychom potřebovali určitý systém, aby se řešil tento laxní přístup těchto třetích zemí k životnímu prostředí. A Samozřejmě s tím, že tady musí vždycky být ale soulad mezi našimi environmentálními a obchodními cíly. Potom příjmy z ETS, o tom se diskutuje nyní. Příjmy z ETS mm, jako část zdroje financování. ETS samozřejmě, no, to se již Eh, hm, aplikuje ve všech členských státech EU a tento příjem by bylo možné přesměrovat aspoň částečně na financování evropských aktivit. Já myslím, že to i uvedla paní Valean v úvodu. A potom je zde tady ta další iniciativa pana komisaře Ettingera, která se týká zdanění plastů, plastová daň. A já myslím, že mnoho členských států, určitě Spojené království a další země, Mm, to teď zvažují tedy jejich ministerstva financí. Samozřejmě ta plastová daň, daň z plastu, to asi nebude hlavní zdroj financování mm, do eh, tedy té příjmové složky mm, vlastních zdrojů, ale bude to podstatná část. Takže co jsme vyvodili taková doporučení? Za prvé, domníváme se, že veškeré činnosti financované v rámci, mm, podle příštího rámce, finančního rámce by mělo být souhlas s našimi mezinárodními závazky. Měli bychom zajistit, že tyto horizontální cíle budou správně integrovány do těch třech hlavních politických oblastí, které se financují z evropského rozpočtu, a to je SZP, strukturální fondy a rámcový program výzkumu a inovací FP9. A kromě toho samozřejmě by bylo záhodno, abychom zavedli nové vlastní zdroje, a, mm, tak aby ta environmentální dáně dále posílila cíle, které jsme si stanovili, a aby vyslala politický signál členským státům a ukázala jim, jakým směrem se ubíráme. Nakonec, jenom abych to shrnul, Pane předsedo, tak já myslím, že stojí za to, abychom se vrátili ke stávající struktuře spotřeby energií v EU, poněvadž pan, jak před dvěma týdny řekl pan Kanět, komisař, řekl, že zatím 72% veškeré spotřeby, tedy, jak víme, je z fosilních paliv a víme podle eh, Hm, klimatické dohody, to procento by se mělo dostat někam na nulu do roku 2050, pokud chceme eh, respektovat pařížskou dohodu. Takže co, evidentní, pane předsedo, že asi se nám ten cíl nepodaří, pokud eh, nezavedeme podpůrná opatření. Ať jsou to fiskální reformy nebo tržní nástroje, které nás budou tlačit tímto směrem. Ještě bych vám chtěl ukázat takové rozložení spotřeby dvou hlavních emitentů na světě, Spojené státy a Čína. Bohužel. To nemám pro EU, ale možná by stálo za to také mm, si toto připravit. Ale to nám otevře oči. Jak vidíte, tady máte takovou, takový graf, který představuje celou strukturu spotřeby energie ve Spojených státech a potom tady, tady takový, takový podíl eh, byl eh, výjimu, ten se týká spotřeby elektřiny a vlastně to je ta část, která eh, teď je hm, jaksi na stránkách tisku, protože tady je to největší úspěch a tady zvyšuje, obnovitel, tady zvyšuje obnovitelné zdroje svůj podíl, ale bohužel podíl celkové spotřeby je energie asi 20% pouze. Zbytek, ať je to topení, mm, průmysl, doprava a tak dále, tak pořád tam se nejvíce používají fosilní paliva, kterých se musíme e, za 30 let úplně zbavit. Takže vidíte, tady máme velký problém. A se stávajícím mechanismem. To nevyřešíme. Potřebujeme nové pobídky a kromě toho opatření, abychom investovali do nové infrastruktury, kompenzační opatření a programy na snižování rizik a kompenzaci ztrát pracovních míst. Takže, pane předsedo, vlastní zelené zdroje mohou pomoci k této pomohou pomoci této transformaci evropské ekonomiky. Děkuji. Ano, děkuji za tuto prezentaci, velice ilustrativní a i zneklidňující, znepokojivou, protože ty výzvy, které před námi stojí, jsou obrovských rozměrů, gigantických rozměrů. A bohužel vidíme, jaký je tady problém vůbec nastartovat celý ten proces, abychom splnili stanovený cíl. Ano, je zde někdo, kdo by chtěl zareagovat eh, na otázku naše experty, tak prosím, udělejte to, co možná nejstručněji. Paní Toma. Ano, děkuji, pane předsedo. Jenom takovou poznámku po té, co jsem si vyslechla, naše experty a v podstatě, pane předsedo, to podporuje vaše slova a také i, e, jak si to navazuje na poslední příspěvek, ve skutečnosti my jsme příliš malí v celé této situaci. Rozpočet EU 1% HDP, no, když bychom potřebovali možná ve skutečnosti, já nevím, kolikrát to znásobit, tak to jen tak hádám, já nevím, čtyřikrát, pětkrát, abychom skutečně uh, Eh, mohly eh, být efektivní, aby to mělo efekt, pane předsedo. Já eh, trvám na tom, co jsem napsala ve zprávě 1,3. Je třeba, abychom se na to podívali. Realistické, je to směšné. Je to prostě směšné ve světle problému. A včetně toho, co jsme napsali, ve zprávě 30 výdajů na klima a je třeba, aby všechny naše politiky, zemědělství, koheze, soudržnost, aby to všechno pracovalo eh, tímto směrem, šlo tímto směrem a pokud ale nebudeme mít eh, skutečně velký, ambiciozní investiční plán, tak ty problémy řešit nebudeme. Ano, pokusíme se udělat všechno správně, i mm, těch 30%, které jsme odsouhlasili a jak vypadá to komise, eh, moc se jí to teď nelíbí, ale my budeme tady v tom tvrdí ve skutečnosti. Aspoň to jsem vyredukovala z těch eh, příspěvků, pokud se nemýlím, budeme potřebovat zmnohonásobit náš rozpočet čtyřmi pěti. No to je výborné, říká pan předseda. Hmm. Já, ano, ale eh, Qui d'autre voulait s'exprimer Je ne vois pas. Monsieur Obart. Ale kom, mm, s tím Raža určitě nebude souhlasit, když to všechno zná. Pan Howard velice eh, na pana Šafera. Vy jste zmínil program Life. A mm, příspěvky do něj. Vlastně to je jediný program, který se týká pouze výlučně biodiverzity a životního prostředí a některé nevládní organizace jste identifikovali takový potenciální cíl 1% rozpočtu EU právě na tento program, včetně Natura 2000. Myslíte si, že to je realistická úroveň, nebo jaká je podle vás realistická úroveň, protože 0,3% to je neadekvátní. Nevidím nikoho jiného. Ještě abych navázal na paní Toma, která by si přála mít rozpočet, já nevím, třikrát, 3-4%. Takže lze si představit, že některé eh, výdaje, mm, mm, ke kterým se zaváží členské státy, eh, boji proti změnám klimatu, ano, skutečně, ale mm, aby to bylo efektivní, tak to musí být na evropské úrovni dobře. Ale lze si představit, že některé ty výdaje půjdou přes národní rozpočty a dostanou se tak do evropského rozpočtu. To znamená, jinými slovy, že bychom snížili národní veřejné výdaje a zvýšili bychom veřejné výdaje na evropské úrovni. A mohlo by to zvýšit efektivitu a zvýšit ochranu klimatu. A nyní bych chtěl tedy vyzvat naše dva experty, aby zareagovali na tyto připomínky, otázky, aby to udělali co možná nejstručněji. Yeah, Debo. Yeah. Um, thank you very much. Um, thank you very much for the questions. Um, well, I... Děkuji za otázky. Já souhlasím, že evropský rozpočet v porovnání s celkovým HDP členských států je samozřejmě malý. A my potřebujeme debatu v souvislosti s Brexitem ohledně toho, jak můžeme tento rozpočet navýšit a odkud ty peníze budou pocházet. Nicméně si myslím, a pokusil jsem se na to poukázat i ve své prezentaci, že EU jde příkladem členským státům. A myslím si, že je zde poměrně značná částka dostupná v evropském rozpočtu. Otázka je, co s nimi děláte s těmi penězi? Jak využijete ty peníze co nejefektivněji? A já si myslím, že proto by byla vhodná nějaká analýza efektivity nákladu, aby se třeba ukázalo, kolik eh, můžeme ušetřit emisi skleníkových plynů za euro? Kolik tedy, o kolik můžeme snížit eh, emise skleníkových plynů, když vynaložíme jedno euro? Tím by se ukázalo, jaké iniciativy, jaké programy přinášejí největší užitek. Jistě by bylo žádoucí, kdyby evropský rozpočet byl vyšší, větší, kdybyste s ním mohli dělat více, ale myslím si, že i s tím, co je dostupné, můžete dělat hodně a můžete vést členské státy, aby vás následovali na této cestě, aby ozeleňovali svůj rozpočet a myslím, že tím eh, se dostanete na stejnou výši těch prostředků, akorát je budete mít na jiné úrovni. <clears throat> Peníze mohou být jistě přesunuty z členských států do rozpočtu EU To je politická diskuze ohledně toho, jak členské státy jsou ochotny zvýšit své procento HDP, které investují do rozpočtu EU. To je tedy věc k diskuzi. Jaká by byla adekvátní částka pro program LIFE? To je těžká otázka. Mohli byste se nejdřív podívat na to, jak moc LIFE překročil klimatické cíle, které pro ně byly vytýčeny a o to procento by se potom zvýšil příští program LIFE. Ale pořád tedy ta výchozí částka je poměrně nízká, tak nevím, asi vám nemohu poskytnout odpovídající odpověď na to, jaká částka by byla dostačující. Ale jak jsem říkal ve své prezentaci, pro tyto programy každé euro, o které zvýšíte rozpočet, tak jde stoprocentně na klimatické akce, zatímco ve většině jiných projektů, jiných programů jsou jiné oblasti videu. Tady jedno euro, které dáte, jde stoprocentně, nebo každé euro, které dáte, jde stoprocentně na akce na podporu klimatu. Děkuji. Pane Irje Koskinen. Děkuji, pane předsedo. Já odpovím na tu vaši otázku, jaká částka rozpočtu členských států by měla jít do rozpočtu EU. To je velmi citlivá otázka, ale v návaznosti na to, co jsem říkal ve své prezentaci, bych navrhnul, že nejlepší způsoby byly buď tak se nebo tedy daně, energetické daně, anebo příjmy z EPS. Problém s energetickými daněmi je, že je to poměrně velký zdroj daňových příjmů pro členské státy v současné době ale v obou případech by jedno z odůvodnění bylo to, že klimatické změny neznají hranice. Tím pádem by dávalo smysl a přineslo přidanou hodnotu společným politikám a aktivitám EU, kdyby současná, nebo tedy část těch výdajů byla nasměrována směrem do evropského rozpočtu. Děkuji. Děkuji a tím jsme se dostali k závěru tohoto slyšení. A já bych rád poděkoval našim expertům. Myslím, že příspěvky byly skutečně velmi kvalitní a já vám za to upřímně děkuji. Tím se nám tedy podařilo trošičku přiblížit eh, k naší touze dostat pařížským dohodám a očekáváme netrpělivě návrh Evropské komise pro nový víceletý finanční rámec a nové vlastní zdroje. To byl také důvod eh, pro toto společné slyšení výboru Envy a výboru pro rozpočet. Klimatická výzva je jednou z největších výzev této planety, života, celého lidstva. To byl také smysl toho posledního příspěvku. Myslím si, že můžeme udělat jistý vztah mezi vlastními zdroji a rozpočtem, protože abychom mohli působit, musíme skombinovat oba dva parametry. Ta skupina na vysoké úrovni, které předsedal Mario Monti, říkala, že by bylo vhodné mít kapitolu klima, oddíl klima v rozpočtu Evropské unie a srovnat si výdaje a zdroje, které odůvodňují výdaje z veřejných rozpočtů. Zdroje, které by mohly ovlivnit chování jednotlivců, podniků, jednotlivých aktérů a které musí být solidární vzhledem k tomu, že je nutno snižovat emise uhlíku, s ohledem na cíle, které jsme si vytýčili pro roky 2030 a 2050. Rozpočet Evropské unie zůstává i nadále skromný. Jde o to využít velmi rozumně těch pár prostředků, které máme v současné době k dispozici a musíme mít dispozici také prvky, které nám umožní tracking a reporting. Protože když jsme si teď definovali programy, je také nutné jasně říci, na jakém základě bude probíhat monitoring a reporting, aby bylo možno vyhodnotit eh, účinnost těchto programů. Musíme doložit evropskou přidanou hodnotu. Právě to od nás evropští občané a evropští daňoví poplatníci očekávají. K čemu slouží ten evropský rozpočet, když nepřináší žádnou evropskou přidanou hodnotu? A dále? zdroje jsou sice skromné, ale přesto mohou působit jako páka, páka na členské státy, ekonomické aktéry, občany, prostřednictvím pobídek. <clears throat> jsou to veřejné výdaje, ale také možná cestou, neříkám sankcí, ale příspěvků, daňových příspěvků. Myslím, že v návaznosti na toto slyšení se zamyslíme, protože příspěvky, které zde zazněly, byly všechny velmi zajímavé a přínosné. Ale na závěr má slovo náš zpravodaj, pan Tarant, který tady byl od začátku do konce. Já mu za to děkuji a dávám mu slovo. Děkuji, pane předsedo. Vy jste to velmi dobře schrnul, takže velmi stručně z mé strany. Děkuji všem expertům, kteří zde strávili svůj cený čas. Mí, eur, mé euroskeptické děti se mě vždycky ptají, co děláte v tom Evropském parlamentu, když nikdy nedokážete nic změnit. A abych je trochu uklidnil, tak jim říkám, že je to něco jako postgraduální studia. Máte příležitost setkat se se zkušenými, vzdělanými, talentovanými lidmi, kteří vám dají radu a povzbudí vám pokračovat ve své politické agendě až do hořkého konce. Děkuji. Merci, monsieur Tarand. Děkuji, pane Tarande. Doufám, že vaše bdělost bude i nadále uplatňována a že i výbor pro rozpočtovou kontrolu se bude účastnit hodnocení. Děkuji. Děkuji našim odborníkům, děkuji zástupcům komise, pánům Ovenovi a Krelovi a doufáme, že 2. května bude potvrzeno, že komise udělala maximum pro ochranu klimatu. Teď přerušíme práci a vyzývám kolegy, aby se přesunuli do místnosti PHS 4B011, kde bude probírán příští bod na pořadu jednání dopad programu investic, zahraničních investic a to bude společně s výborem DEVE. Děkuji kolegům z výboru ENVY A končím zasedání.